Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste se posadili. Abychom mohli zahájit naše jednání, jeho druhou část pro dnešní den. Děkuji vám. Děkuji. Zahajuji druhou část zasedání výboru REGI 24. ledna a naším hlavním bodem pro dnešek, pro dnešní odpoledne je výměna názorů s panem Tomislavem Dončevem, místo předsedou vlády pro evropské fondy a ekonomickou politiku a předsedou Rady pro priority bulharského předsednictví a pro Bulharku je velkou ctí zde vítat eh, bulharského vicepremiéra na jednání výboru Regi, aby nás seznámil s prioritami bulharského předsednictví u politiky soudržnosti a také v oblasti ekonomického rozvoje. A jsem velmi ráda, že jste dnes zde Postup bude obvyklý. Dáme slovo panu Dončevovi, aby nás seznámil s prioritami bulharského předsednictví a následně budete mít možnost klást otázky, vyměnit si názory a nejdříve položí otázky koordinátoři za politické skupiny. Tedy nestrácejme více času. Pane Dončeve, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, pokusím se hovořit bulharsky, jen proto, že má bulharština je lepší, než má angličtina, ale také proto, abyste mohli pocítit krásnou melodiku bulharštiny. A je třeba také prokázat, že jsme schopni promítnout regionální politiku do jednotlivých eh, oblastí. kdy vážení poslanci, vážné poslanky Evropského parlamentu, účelem dnešního slyšení je bezesporu představit priority bulharského předsednictví a konkrétně ty, které souvisejí s diskusí o budoucnosti politiky soudržnosti. Já bych však chtěl překročit eh, protokol a jeho rámec a kromě krátké prezentace, kterou zde přednesu, bych chtěl vést upřímnou diskusi nejen o našich prioritách jakožto předsednictví, tedy konkrétně v oblasti politiky soudržnosti, ale také o samotné budoucnosti společného evropského projektu, protože jsem přesvědčen, že Jenom ti, kteří vědí, kam směřují, mají budoucnost. Jak jsem slíbil, tady jsou čtyři priority bulharského předsednictví. Budoucnost, Evropa a mladí, ekonomický růst a sociální soudržnost. To je vždy aktuální evropská perspektiva a konektivita v západního Balkánu, bezpečnost a stabilita v silné a jednotné Evropě, digitální ekonomika a kvalifikace nezbytná pro budoucnost. A ty odrážejí výzvy, které, kterým čelíme. Já nechci podceňovat další priority, které souvisí s budoucností mládeže, s digitální ekonomikou, ale chtěl bych především zdůraznit specifickou prioritu, která souvisí s vyhlídkami západního Balkánu. Před 20 lety eh, zvořila na Balkáně válka a rány této války nejsou zatím zahojené. A Bulharsko a Evropská unie stály bok po boku a sledovali válku bezmocně. Třeba dát jasnou vyhlídku našim sousedům na západním Balkáně, protože tam, kde je prosperita a sdílené společné hodnoty, tak naše historická zkušenost nám říká, že tam války nenastávají. Vzhledem ke specifické citlivosti tohoto území náleží Bulharsku, aby se zabývalo tímto tématem. A chtěl bych zahájit svou prezentaci politiky soudržnosti tím, že řeknu, že nás čeká zajímavá diskuse. A jsem si vědom, že to může být do značné míry kliše, ale nicméně to velmi dobře popisuje období bulharského předsednictví. Zcela v duchu stáleho čínského prokletí, kéž by si žil v zajímavých dobách. My ty výzvy známe velmi dobře, souvisí s potřebou, aby se země zblížily a také čelíme novým prioritám, které souvisejí s migrací a bezpečností. Na druhé straně odchod Spojeného království z Evropské unie – přináší související politické a finanční výzvy nového druhu. A je důležité zdůraznit obrovské riziko, tedy hrozbu ztráty sdíleného cíle. Dovolte, abych vám připomněl, že před deseti lety naše cíle byly překonat naše světové konkurenty abychom byli lepší v inovacích, ve výzkumu. Měli jsme sebedůvěru soupeřit s dalšími zeměmi. A nyní musím uznat zcela upřímně, že někdy naše kroky připomínají krizové centrum, které se má vyrovnávat s novou krizí. Nechci, aby Evropská unie byla střediskem pro řízení krizových situací. Evropská unie to zvládla, ale podle mého názoru, kromě krizí, je třeba, abychom si také stanovili vyšší cíle. Vracím se k politice soudržnosti a nesmíme zapomínat, že podle řady odborníků je to nejúspěšnější a současně nejvíce komentovaná a nejvíce reformovaná evropská politika. A současně přijetí našimi občany není jednoznačné. Všechny tyto parametry do značné míry předurčí diskusy o budoucím víceletém finančním rámci a o politice soudržnosti což představuje jednu třetinu rozpočtu Evropské unie. Musíme vzít v úvahu výzvy, kterým čelí Unie. Mám na mysli migraci a bezpečnost. A konvergence mezi evropskými regiony. Evropská unie bude silná pouze pokud všichni občané od Helsinek až po Atény a od Lisabonu až po Varnu budou mít stejnou životní úroveň. A musíme uznat, že to je možné ve vzdálené budoucnosti, protože přes veškeré investice nejchudší jsou stále desetkrát chudší než ti nejbohatší, nebo dokonce podle některých výpočtů, podle našich výpočtů tedy, ta propast může být 20krát výraznější. Ano, politika soudržnosti musí vyvažovat některé nedokonalosti společného trhu. Ale současně, kromě konvergence, by měla celou Unii posilovat, učinit ji konkurenceschopnější a lepší pro všechny občany. A tady chci vyjádřit svou první obavu, která souvisí s nedostatkem široké diskuse o našich společných budoucích prioritách. Máme zahájit diskusy o budoucím MFF bez souběžné diskuse o Evropě 2030. Jaké jsou naše společné priority? Jak dosáhneme udržitelné konvergence? Jak se stane Evropská unie globálním hráčem? A pokud se pokusíme převést diskusy na techničtější úroveň, jak budou vypadat nové tematické cíle a tematická soustředění v budoucích nařízeních, pro, která upraví evropské strukturální a investiční fondy. Jsem přesvědčen, že můžeme být úspěšní pouze, pokud budeme vědět, kam směřujeme. A podle mé zkušenosti jsme zvyklí komentovat rozpočty, rozdělení rozpočtu a pokud nemáme jasno, pokud je o naše cíle a priority, tak tady, vážené poslanky a vážení poslanci Evropského parlamentu, vás vyzývám, abychom před nebo během diskuse o efektivitě, o rozpočtech, o nástrojích, programech a číslech, abychom nejdříve hovořili o cílech a prioritách. Buďme důslední, a počítejme dobře, ale nezapomínejme na to, že bychom měli být vizionáři a nikoli účetními. A druhá obava vychází z toho, že z řady důvodů, a v první řadě z důvodu Brexitu, se musíme naučit dosahovat více s méně prostředky. Kolegové, nemůžeme ten problém vyřešit pouze eh, magickým vzorcem. Potřebujeme tento vzorec promítnout do konkrétního mechanismu, metodiky nebo přístupu. A tady je několik věcí, kterými se musíme zabývat. První je, že musíme investovat do odvětví s vysokou přidanou hodnotou. A o tom se snad ani nemusí diskutovat. Avšak naše východisko by mělo být sdílené vnímání toho, co máme na vysli, když říkáme vysoká přidaná hodnota. Druhá věc, kromě investic do odvětví s vysokou přidanou hodnotou, musíme zvážit investice do reformovaných odvětví, kde zajišťujeme efektivitu každé investice. Proto politika soudržnosti by se měla stát formou motivace a také motivem, motivací pro reformy. Samozřejmě chceme dokázat více a přitom vynakládat méně, proto musíme optimalizovat investiční toky, což samozřejmě souvisí s rozhodným zjednodušením pravidel. Na konci loňského roku jsme analyzovali na národní úrovni míru kontrol vykonávaných řídícími úřady. A ty výsledky jsou znepokojivé. Některé postupy zahrnovaly až 70 kontrol a ty postupy zahrnovaly více než 46 eh, dokladů a dokumentů požadovaných od příjemců. Věřím, že to není národní specifikum, ale obecná situace. A tyto věci se dějí bez, přes naše systematické snahy abychom něco takového nepožadovali. Není to z nedostatku administrativní kapacity. My jsme hodně do těchto lidí investovali a oni prokázali své zkušenosti, ale jde o to, zda nám jednoho dne auditoři neřeknou, že finanční oprava je nezbytná u našich výdajů. A nebo jsme možná zapomněli na jeden dokument. A když se to stane, čí to bude vina? To vyvolává problémy jak pro příjemce, tak pro odpovědné orgány. A proto jsem přesvědčen, že potřebujeme revoluci v určité oblasti. Já přicházím z východní Evropy a my jsme velmi opatrní. Pokud je třeba revoluce, tak je to revoluce zjednodušených pravidel. A pouze pokud budeme odvážní a změníme přístup od eh, soustředění na dokumenty na skutečný, skutečné zaměření na dosažené cíle a výsledky. A proto potřebujeme i nové nástroje, protože tyto nové nástroje mají znamenat zejména kontrolu dokumentů. Nikdo nespochybňuje řádnou kontrolu, dokonce důraznou kontrolu a někdy dokonce eh, kontrola která by měla být skutečně neohrožená. O té se také mluví. Ale kontrola by měla být především inteligentní. Jsem si jist, že tajemství úspěchu je tajemné umění udělat více s méně, ale alespoň to může sloužit jako katalyzátor. Období bulharského předsednictví v Radě Evropské unie probíhá souběžně s konečnými přípravami pro legislativní návrh komise nového víceletého finančního rámce. V následku toho nemůžeme podceňovat výzvu dosažení koncenzu v oblasti národního, národní míry spolufinancování politiky soudržnosti. Priority a tematické soustředění na témata politiky soudržnosti, kritéria pro stanovení národních eh, alokací a O tom se povedou náročné diskuse. A jde o to, jakou politiku si přejeme po roce 2020. Měla by to být politika, která bude podporovat konvergenci a sdílení společných hodnot. Bude zde důraz na některé regiony, nebo by měla pokrývat všechny regiony. Měli bychom my jako členské státy přispívat více to je téma, kde předjímám skutečně horkou diskusi. A otázka je, zda to nepovede k větší marginalizaci nejchudších regionů, které nebudou mít dostatečné prostředky, aby plnili požadavky na spolufinancování. Věřím, že to jsou otázky, které určí budoucnost této diskuse a které budou hlavně výzvou pro Bulharsko v kontextu našeho předsednictví rady. To jsou také otázky, které chceme předložit k diskusi na Radě pro obecné záležitosti, která je naplánována na 12. dubna do Lucemburku a také na konferenci na vysoké úrovni v Sofii, která má proběhnout 8. června. Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že Evropský parlament bude naším klíčovým partnerem na řeš- cestě k řešení těchto výzev během plánovaných debat. A v neposlední řadě Bulharsko je malou zemí, a která je označena různým způsobem. Je to země, která v poslední deseti let dosáhla mnohého během svého členství. A to souvisí mimo jiné s ambicemi a dobrou vůlí a do značné míry také souvisí se zkušenostmi, které jsme získali při zprávě evropských prostředků. Mám na mysli zejména praktické aspekty. Proto jsem přesvědčen, že budeme na základě veškerých, veškerých našich ponaučení budeme schopni zaujmout postoj upřímného prostředníka, který se bude vyrovnávat, bez ochoten ke kompromisu a bude čelit jednotlivým výzvám. A mu ambice že kdykoliv bude potřeba, budeme schopni se stát lídry a budeme schopni nabídnout nové čerstvé myšlenky, protože potřebujeme nové myšlenky. My tomu říkáme v bulharštině čerstvé myšlenky, které nás povedou k naší společné budoucnosti. Děkuji, pane ministře. Děkuji za velmi inspirující vystoupení. A nyní dám slovo našim koordinátorům a začnu panem Fan Nistelrojem za EPP. Much, minister, in... Děkuji, pane ministře, jsem velmi rád, že jste eh, mezi námi. Eh, koherentnost mezi evropskou solidaritou, evropské solidaritě je klíčem a proto vám chci pogratulovat vašemu programu. Předsednictví v Evropské radě Ehm, může to hodně připravit, hodně skoordinovat a pak může vybrat některé věci, které jsou skutečně zásadní pro naši agendu a pro agendu jednotlivých zemí. A vy jste vybrali politiku soudržnosti. Bez pochyby eh, je to eh, eh, jasné. Jsem velice rád mm, po té, co jsme měli malcké předsednictví, a měli jsme ministerskou konferenci se e, závěry, které byly e, převzaty e, do obecné rady, rady všeobecné záležitosti a tady máme zprávu o budoucnosti politiky soudržnosti. A ty závěry oné Rady všeobecné záležitosti jsou skutečně v souladu s tím, o čem tady diskutujeme v tomto výboru. Takže nyní Ehm, ještě předtím, než bude prezentován víceletý finanční rámec, ehm, eh, chceme využít příležitosti ehm, a eh, přednést to před, znovu před eh, onou radou. Máme a doufám, že hm, budete moci zapracovat do toho ony klíčové body. To by mohlo být pro nás velice důležité. Takže jste stanovili dobré priority, měl bych pár bodů, Eh, k vašemu vaší prezentaci. První věc. Vy jste mluvil o revoluci. Použil jste toho výrazu dvakrát, takže jsem se nemohl mýlit. Revoluce, eh, zvláště způsobem, jakým jednáme, způsobem, jakým eh, řídíme, řídíme, jakým přebíráme zodpovědnost, tak abychom vytvořili správnou rovnováhu. Otázka je, jestli učiníte nějaké návrhy v tomto směru, protože vy jste položil otázky a ty, teď ehm, se chci zeptat, co udělá předsednictví, aby, tato, aby to fungovalo. Měl bych celou řadu eh, nápadů. Eh, když se dostaneme do další fáze, po roce 2020, a možná tam budeme mít méně peněz na politiku soudržnosti, ehm, ale země pak převezmou zodpovědnost eh, třeba za větší část, větší část kofinancování, budou mít ale méně kontroly. Takže kdo bude mít zodpovědnost? Teď pracujeme v takovém kruhu, české státy jsou kontrolovány a Evropa kontroluje a eh, mm, to může znít revolučně v tomto parlamentu, takže vlastně pracujeme ve směru omnibusu, vy jste eh, o tom nepřímo také eh, mluvil. Některé věci bychom mohli začlenit do toho, některá zjednodušení, některé návrhy, ale i když učiníme větší kroky, tak bych chtěl vědět, co se skrývá za onou revolucí, jaký typ návrhu předložíte. Tak to je první otázka. Druhá. K sociálním pilíři. Eh, vy jste ve svém dokumentu řekli, že mm, předložíte návrhy zaměřené na sociální Evropu a mm, řekl jste, že do budoucna, eh, že to bude sociální eh, věci a to je přesně ono, kdy my jako výbor ehm, se zabýváme soudržností, sledujeme vývoj. Sociální fond, eh, tedy Evropa, má vyšší procento z peněz z Fondu soudržnosti, než se kdykoliv dříve očekávalo. Diskutovali jsme o 23 a teď vydáváme 27%. A já chci požádat, vyzvat, abychom to drželi pohromadě. Fond pro evropský rozvoj eh, s infrastrukturou, školami a bydlením a tak dále a dá pak sociální fond. Nemělo by to být separátní pilíř. Někteří si dnes myslí, že by bylo možné eh, sociální fond Um, úplně dát stranou um, třeba vzdělávání a věci, které souvisí s um, lidskými faktory, ale uh, tady bychom mohli přijít onou synergii, uh, ono extra plus plus, které máme teď v naší regionální politice. A uh, to je Právě jde o země, regiony, v tomto by se mělo pokračovat. Takže když jste vymluvil o tom, jestli jsme takoví manažeři eh, při řízení krizí. Někdy bychom měli být schopni řídit krizi, eh, zvládat krize, ale někdy bychom měli tady sledovat věci, které fungují dobře. Je tady spousta věcí v našem eh, koncepci politiky soudržnosti funguje dobře. Takže bychom sociální fond neměli držet izolovaný, ale měli bychom podržet, držet pohromadě celou tuto strukturu našich nařízení. Vy jste hovořil o proveditelnosti. Poslední bod. Já si myslím, že to nefunguje zase tak špatně, když se podíváme podíváte na evropské průzkumy eh, kolem, mezi občany. občany sledují, co děláme na vnějších hranicích, eh, k ekonomické obnově a tak dále. A pravděpodobně bychom mohli lépe přemýšlet o lepší prezentaci naší výsledku naše země a měli bychom to udělat tak, aby ta naše hvězda zazářila. A podívat se, co se děje i na nejnižší úrovni, v, v obcích, v, v infrastruktuře, na silnicích, v městech a ukázat, že máme společné výsledky. A toto, myslím, děláme méně. tu spousta věcí, které nefungují a tady je na vině Evropa. Věci, které dobře fungují, tak e, ty vlastně v těch výsledcích se neodrážejí. Takže bychom my, členové členové parlamentu a také PP eh, eh, bychom měli, budeme mít takovou akci v červnu v parlamentu, budeme prezentovat několik eh, těchto dobrých příkladů a výsledků. A úplně poslední poznámka. Přijali jsme pozvání, máme zasedání, setkání k, v, k výslednému finančnímu rámci, ale my nemůžeme jako výbor přijít nám zasedání této rady, ale v červnu to bude, bude to důležité zasedání a očekáváme, že pozvete širší delegaci eh, našeho výboru, která by se mohla zúčastnit eh, tohoto důležitého setkání, protože to bude před tím, než bude prezentováno nařízení a bude to po prezentaci eh, víceletého finančního rámce. Chci vám pogratulovat, jsme velice rádi, že jste přednesl vaše priority. Děkuji. Děkuji, pane Stroj. A jménem SND, SD, kdo se ujme slova? Paní Vesel. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tady nyní tu úctu, nyní tu čest hovořit za socialisty. Eh, ráda bych začala tím, že vy jste nás, pane ministře, vyzval, abychom stáli na vaší straně, až budeme bojovat za budoucnost politiky soudržnosti. A já vám mohu zcela nepokrytě říci, že většina parlamentů v minulém roce přijala základní kameny pro budoucnost politiky soudržnosti ve správě z vlastní iniciativy. Já ráda bych to velmi zdůraznila, neboť vy ve vaší prezentaci jste rovněž o některých těchto bodech hovořil. Pro nás je velice důležité, s tím vědomím, že diskusy, diskuse na komisi neprobíhala až tak úplně hladce. Pro nás je důležité, aby v budoucnu všechny regiony měly možnost se účastnit politiky soudržnosti. I má to jednak eh, co dočinění s tím, co se stále požaduje, požaduje to solidarita. A solidarita neznamená pouze to, že jsme schopni dávat, ale také, že můžeme brát. A pokud bohaté regiony jsou ochotny dát k dispozici více peněz, což je momentálně diskuze u nás v Německu, e, logicky se to také vyplývá, že my také vidíme nutnost, e, tu nutnost, že i u nás jsou stále ještě regiony, které potřebují podporu. Tedy my jako výbor, i my jako parlament jsme většinově přijali naše usnesení a zatím si stojíme. Chceme, aby v budoucnu veškeré regiony v Evropě mohly být stále ještě způsobilé. I když víme, že samozřejmě Britové až odejdou a to je mi velice líto, budeme mít ročně mm, jak si o mnoho peněz méně k dispozici pro tuto politiku. Vy jste již to také naznačoval, že ty mezery, které jsou, nebudou menší, ale spíše větší. A Možná dojde k jistému snížení prostředků, ovšem musí se to udělat přiměřeně, neboť i politika soudržnosti před sebou stále ještě má mnoho různých úkolů. Já se právě vracím z konference, která se věnovala urbání politice. Před dvěma lety jsem byla v Sofii tam se také jednalo o téma urbání agenda a ta oblast je i nadále velmi naléhavá. Je třeba si, se jí věnovat, neboť právě ve městech, relativně nezávisle na tom, jak velká jsou, se odehrává mnoho věcí a je třeba to podložit financemi. Vy jste hovořil o zjednodušení. I toto je nám zcela jasné, že momentálně této oblasti panují velice komplikované postupy, ale ne ve všech zemích. Existují země, kde skutečně jednou stisknete myš u počítače, ale v jiných zemích je to skutečně velmi složité si dát nějakou žádost o e, dotace. A proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli zvolit celá nový přístup. My jako parlament e, chceme říci, že v regionech, kde to funguje dobře, není třeba příliš nadměrně to zatěžovat nějakými kontrolami anebo postupovat velmi restriktivně. Jsme rovněž toho názoru, že v určitých oblastech musíme reagovat flexibilně, což znamená, že na události, které přijdou neočekávaně, musí, například co fungující regiony otřesen například přírodní katastrofou nebo také nějakými ekonomickými problémy. A v takovémto případě musíme být ochotní mít část peněz k dispozici pro tu flexibilní rezervu, abychom v takových regionech mohli pomoci rychle. Tematická koncentrace, vy jste o tom rovněž hovořil. To je něco, co se nám velmi líbí, nebo si myslíte, že takový ten starý dobrý princip všem stejně, to prostě mm, to již je zastaralé. Chceme, a peníze přicházely tam, kde jsou skutečně potřeba. Proto je třeba si to zvážit. Ale myslím si, že vše toto bude fungovat pouze v případě, že vůbec bude ještě nějaká politika soudržnosti i když tady vidím mnoho dobré vůle, já jsem se minulý týden eh, o tom bavila s panem komisařem Ettingerem, vím, že je na naší straně, ale na komisi se ozývají i jiné hlasy, které eh, jsou vůči naší politice velice kritičtí a pro nás je důležitá soudržnost Evropské unie a pokud ji chceme, tak kohezní politika je skutečně ta Malta, která drží ty jednotlivé cihly po, u sebe. Pokud si Evropskou unii představíme jako dům. a Proto je třeba vést i nadále boj za budoucnost politiky koheze až do toho dne, kdy skutečně budeme mít zajištěno, že politika soudržnosti bude mít peníze i v budoucnu a my mm, mám, jsme potěšeni z každého člověka, který nás v tomto boji podpoří. Já jsem velice rád, že vy, jakožto úřadující předseda rady, to vidíte takto podobně jako my a že můžeme s vaší pomocí počítat. Děkuji. Děkuji a nyní za EKR paní Tomašič. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Eh, jménem skupiny EKR bych vám ráda pogratulovala k vašemu předsednictví bulharskému a chci vám popřát hodně úspěchu v následujících měsících, eh, kdy budete eh, docelovat svých priorit. Zvláště vítám vaše priority týkající se budoucnosti Evropy a mladých lidí, ekonomického růstu a sociální soudržnosti. V následujících měsících budeme úzce spolupracovat mm, na velmi důležitých složkách, které se budou týkat budoucnosti politiky soudržnosti se všemi omezeními, před kterými stojíme eh, zvláště eh, v mm, očekávaném Brexitu. Takže mohli byste se s námi podělit o vašich cílech, mm, které se týkají eh, budoucnosti mladých lidí v Evropě a jak chcete z toho udělat vaši prioritu. A jak jste řekl, západní Balkán potřebuje eh, jasnou evropskou perspektivu a konektivitu eh, vzájemně a mezi ním, ním a členskými státy. A v tomto kontextu bych se ráda zmínila eh, o důležitosti adriatické, adriatické strategie. To bude velká strategie, která může propojit a vylepšit region. Takže bych ráda věděla, jestli budete podporovat provádění této Adriatsko, Adriatsko, jonská strategie. Ráda bych se chtěla omluvit, že musím odejít teď na zasedání na výboru, ale mám tady poradce, kteří mi pak řeknou všechno to, e, jak jste odpověděl. Děkuji. Thank you. Mr. Van Miltenburg on behalf... Pan Milton, ano, děkuji. Ehm, děkuji, ehm, pana, pana ministra, vítám na našem výboru. Děkuji vám za vaši celé jasnou prezentaci. Opravdu s vámi souhlasím, když jste řekl, že je to zvláštní, že jsme začali diskutovat ehm, o víceletém finančním rámci, aniž bychom nejprve diskutovali o našich politických prioritách, kde budeme v roce 2000, duben později. Já doufám, že povedeme eh, diskuse. To Ehm, politické priority, nejprve politické priority a potom rozpočet ehm, a bude to i krokem dále ehm, v radě, protože si myslím, když se pouze disk- začne diskutovat a budeme se soustředovat na finance, aniž bychom nadnesli otázku a snažili jsme se najít správnou odpověď na to, kde bude Evropa v budoucnosti, jaká bude naše role v globálním světě, tak je to promrhaná příležitost. Takže dív, eh, vítám vaše stanovisko k tomuto. Také jste zdůraznil potřebu investovat do struktur strukturálních reform. A mám jednu otázku, protože tady máme teď dva legislativní návrhy. Eh, na podporu strukturálních reform, eh, program jejich podporu, je to návrh zvýšení disponibilního rozpočtu, ale také návrh připravit členské státy na to, aby přešly eh, k euro. Chci se zeptat, do jaké míry to bude vaší politickou prioritou, jak moc budete pracovat na těchto návrzích a mm, jak budete chtít udělat v tomto pokrok. A pak má kolegyně paní Vestfal už zdůraznila potřebu toho věnovat pozornost městské agendě. My jsme za poslední dva roky měli několik strategických tematických partnerství. První partnerství teď už plní sliby, je to akční plán. Jak budete chtít toto vše integrovat do vašeho programu? Máte tady nějaké konkrétní nápady, jak učinit pokrok v tomto strategickém tematickém partnerství. A e, má e, pan kolega pan Nistelrooy e, vždycky mluví o důležitých událostech, jsem velice rád Pravděpodobně ostatní kolegové se přidají k tomu zasedání na, eh, eh, v červnu a eh, já si myslím, že tato politika má co dělat s vaším motem. Zůstaneme, v, když budeme sjednocení, budeme silní a to se bude i vztahovat na politiku soudržnosti. Děkuji. Děkuji jménem GUE, pan Marše. Paní předsedkyně, děkuji. Pane premiére, Rádi se s vámi setkáme po misi, kterou jsme vykonali v Sofii, kde jsme konkrétně viděli to, o čem neustále hovoří předsedkyně našeho výboru, to je významný dopad politiky soudržnosti v Bulharsku. A v této klíčové chvíli, kdy rozpočtová budoucnost Evropské unie je nejistá, v této klíčové chvíli, kdy si všichni klademe otázky o budoucnosti politiky soudržnosti, s uspokojením přijímáme skutečnost, že Bulharsko, přítel soudržnosti, vykonává předsednictví v této mimořádně důležité chvíli. A samozřejmě spoleháme na vás, abyste podporoval soudržnost během vašeho předsednictví, abyste prosazoval jeho přidanou hodnotu, abychom zakroutili krkem určitým představám o regionální politice a abychom přispěli k tomu, že v radě neproběhnou ta nejhorší, mož, ten nejhorší možná arbitráže, pokud jde o tuto politiku soudržnosti. Když žádáme od Evropské unie, aby dělala lépe a více a přitom využila méně prostředků. Je třeba překonat tento rozpor. A jedna z cest, jak překonat tento problém, je využívat vlastní zdroje ze strany Evropské unie. A já se nevracím, protože vy to znáte, nevracím se k návrhům z Montyho zprávy pokud se nepletu, tato otázka není zmíněna v dokumentu, který jste nám předal, ale já bych chtěl vědět, zda otázka vlastních zdrojů bude nějakým způsobem projednávána během vašeho předsednictví. Vy jste to řekl, pan prezident Macron to řekl ve Francii. Evropská unie se nesmí stát střediskem pro krizový management. Evropská unie také nesmí obětovat své komunitární politiky, které jsou zapsány ve smlouvách. Právě proto, aby reagovala na krize, kterým čelí. A soudržnost, a já to neustále připomínám, je povinností. Je to povinnost, která je ve smlouvě a to musíme mít na paměti. Také bych si přál, a já jsem slyšel vaše vyjádření o kontrolách. Je to pravda a je nezbytné zjednodušit kontroly. A je také pravda, a já jsem členem výboru pro rozpočtovou kontrolu, je také pravda, že v řadě evropských zemí vyvstává problém podvodu, otázka korupce. A mě by zajímalo, zda během vašeho předsednictví to je také součástí vašich priorit. Také víte, že co se týče budoucnosti politiky soudržnosti, hodně se dnes hovoří o vytvoření nových kondicionalit. Má politická skupina GUE NGL je ze zásady proti kondicionalitám, zejména pokud jde o makroekonomické kondicionality. Ale jsme také velmi pozorní vůči tomu, aby země Evropské unie se neoddělovali od základu evropských hodnot a nevzdalovali se právnímu státu. A tady by mě zajímal váš postoj. Konečně vy víte, že Evropská komise schválila velmi důležitou strategii, která se týká ultraperiferních regionů, která bude obnovena pro tyto regiony a Evropský parlament odhlasoval zprávu k této věci a zdá se nám důležité, aby Evropská rada během vašeho předsednictví se mohla také vyjádřit k této strategii Evropské komise. Já jsem si jist, že toto by mělo být také prioritou během bulharského předsednictví. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za zelené, kdo promluví. Pan Skrlec. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane Dončeve, vítám vás ve výboru REGI a děkuji za to, že jste ve svých prioritách velký význam přisoudil politice soudržnosti a je dobré, že naše skupina chce podpořit Bulharsko v, te, v tomto úkolu. Chceme mít zacílenou politiku soudržnosti po roce 2020 v diskuse o budoucím rozpočtu EU zvážila by bolarské předsednictví možnost, že evropské investiční a strukturální fondy budou vázány na přísnou realizaci evropské legislativy, včetně životního prostředí. Moje hlavní otázka se týká jednoho trestního, otázka se týká trestního činu. Můžete potvrdit, že dojde ke změně e, směrování hlavní silnice skrze tento významný biotop a poskytnete ujištění výboru reky, že nové prostředky budou nakládány plně v souladu s právem EU. Železniční doprava nebyla prosazována, aby došlo k přesunu na jiný způsob dopravy paní Damato za EFDD. E Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu ministrovi za to, že zavítal mezi nás a přeji mu mnoho štěstí do jeho příští práce. S velkým zájmem jsem si seznámila s vaším programem e, a neviděla jsem u jiných e, ministrů, že by politika soudržnosti přišla hned eh, na první straně. To jsem velmi ráda. A jsem také ráda, že první konference, která se bude věnovat politiky C soudržnosti, má se konat již v červnu. Květnu či černu přijdou návrhy na nový víceletý finanční návrh. My eh, to s velkým napětím již očekáváme a pravděpodobně se tomu nejvíce bude věnovat až příští předsednictví, ale vaše předsednictví bude zásadní o, zejména pro ty dva návrhy, které se týkají měnové unie. Dále bude existovat nový program ke strukturálních reformám. Doufám, že své předsednictví, ve svém předsednictví nebudete podporovat nebezpečné návrhy komise že v oblasti politiky soudržnosti budete spolupracovat s parlamentem a zejména s naším výborem. Co se týče priorit, máte tam stabilní Evropu, bezpečnou, solidární. Tyto aspekty bych ráda velmi zdůraznila, neboť víme, že části strukturálních a investičních fondů jsou využívány proto, aby se řešil problém s uprchlíky a stále se říká, že v tom této věci stále ještě pokulháváme, v Itálii je to stejné, i v Řecku. A v Itálii a v Řecku stále ještě jsou regiony, které jsou pod enormním imigračním tlakem. A tady je snaha právě v těchto regionech používat peníze ze strukturálních fondů, proto, aby se ta území chránila, aby oni mohli lépe zvládat ty migrační tlaky. Konkrétní uplatňování zásady solidarity a distribuční klíče pro uprchlíky mezi všemi členskými zeměmi, toto stále ještě se nestalo realitou. Spravedlivě sdílení zátěže, to je zásada, která byla zakotvena přímo radou a já bych chtěl vás, pane ministře, chtěla bych vás upozornit na tento specifický problém. Doufám, že vyjednávání o budoucím víceletém finančním rámci vhodným způsobem zohlední i princip, který jsem právě zmiňovala, a že e, ten princip bude skutečně uplatňován i v realitě, naplněn životem, aby solidarita fungovala přímo na místě. Takto e, to také chápali otcové zakladatelé, sjednocená v rozmanitosti. Děkuji. Děkuji, mám tu ještě několik jmén na seznamu. A navrhuji, abychom pokračovali s otázkami a dá, následně dáme panu ministrovi prostor pro odpovědi na jednou. A začneme, začneme panem Papadimulisem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl popřát eh, vše dobré místo předsedovi bulharské vlády, panu Dončevovi, a musím říct, že jsem s uspokojením sledoval celý jeho projev, zejména pokud jde o politiku soudržnosti a jeho prezentace bulharské vize předsednictví. My v Evropském parlamentu sdílíme tento názor. Domníváme se, že politika soudržnosti nesmí být oslabena. Nesmí být oslabena, protože tato politika prokázala svou účinnost a svou nezbytnost. Tím spíše, že v posledních letech došlo k nebezpečnému nárůstu nerovnosti v Evropské unii, nerovnosti mezi regiony. Proto potřebujeme tím spíše politiku soudržnosti. Má otázka je následující. Jakožto bulharské předsednictví, jak se díváte na myšlenku, která by spočívala ve snaze získat nové zdroje v novém víceletém finančním rámci. Jak to bude vypadat? A druhá věc, před několika týdny byla uzavřena velmi důležitá dohoda mezi řeckým premiérem a bulharským premiérem, panem Borisovem, s cílem vytvořit invest, společné investiční plány, které umožní modernizovat železniční síť a přístavní síť v regionu. To je součástí politiky soudržnosti, takže otázka je, jakožto bulharské předsednictví máte jako cíl posílení skrze soukromé, ale i komunitární zdroje, posílit právě tyto projekty. Děkuji. Děkuji, pan Pirinský. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, dovolte mi, abych se připojil k blahopřáním k prioritám, které jste nám přednesl, zejména k těm, které souvisejí s politikou soudržnosti. Podle mého názoru jste zcela oprávněně zdůraznil obrovské problémy a rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi, mezi bohatými a chudými regiony. A to je problém, který je ústřední pro budoucí rozvoj Evropské unie jakožto stabilní a stále se rozvějící komunity. A nikoli jako mechanismus pro řízení krizí. V této souvislosti a ve světle nadcházejících jednání o rozvoji politiky soudržnosti, domníváte se, že je nezbytné v první řadě soustředovat se na vnímání, že to je hlavní investiční nástroj v Evropské unii a že skutečně zde hovoříme o vážném novém promyšlení investičních priorit a prostředků pro naplňování těchto politik. A v této souvislosti jeden prvek je přítomen v dokumentech komise a jde o novou strategii industrializace. Je to nový důraz, který, který jde ruku v ruce s vaším nástrojem o vedoucí úloze Evropské unie v novém promyslovém věku. Nebudu se pouštět do podrobností, ale chtěl bych se podělit o něco, co zde kolega Westphal zmínil, tedy parlament, Evropský parlament schválil usnesení s účastí kolegů z různých politických skupin. A jsem přesvědčen, že podle mého můžete těžit ze stanovisek schválených velkou většinou v parlamentu a promítnout je do praktických politik. Jak vidíme, víceletý finanční rámec je takový, že ústřední otázkou bude to, co jste řekl, dosáhnout větších výsledků s méně prostředky. A kolegové správně navrhovali usměrně diskusy směrem ke zdrojům, tedy k vlastním zdrojům pro budoucnost Evropské unie. A já si myslím, že vaše koncepce, tedy vaše koncepce revoluce je zde relevantní, protože tady hovoříme o velmi hlubokých změnách ve vnímání toho, jak jednotlivé země, které se podílejí na financování Evropské unie, a tady jde zejména o politiku spravedlivé návratnosti, juste retour, Jde také o ukončení zablokování těch myšlenek. Komisař Ettinger se snaží toto opodstatnit kvalitními argumenty. Jde také o změnu poměru mezi vyplacenými částkami ze strany institucí do vlastních zdrojů. A otázka je, kde vezmeme ty vlastní zdroje. Bude to poplatek z finančních zdrojů je taky významnou otázkou v parlamentu. A vyhýbání se daním ze strany nadnárodních podniků, tedy pokud eh, zvolíme mechanismus, který bude blízký revolučním metodám, tak to by mohlo vykompenzovat eh, výpadek ve zdrojích eh, následkem Brexitu. A co se týče realizace politik, o kterých eh, hovořil pan Van Nistelrooy a byla tu řada námětů kombinovat prostředky, výmout prostředky z politiky soudržnosti je, podle mého názoru je velmi důležité se nedotýkat a nekazit něco, co funguje dobře. Je to rozumné, pokud jde o prostředky. A prosím, podělte se s námi o svůj názor. Myslíte si, že je schudné spojit finanční nástroje, které jsou není eh, použity v, ráz, v různých programech, zejména program Konektivita, spolu s finančním nástrojem pro strategické investice FC. Některé myšlenky jsou slyšet, ale musí být velmi pečlivě vyhodnoceny, protože riziko, že pan, o kterém hovořil pan van Nistelrooy, znamená, že rozmělnění politik musí které mají být vlastně v jednom společném koši, je věc nebezpečná. Konečně bych chtěl uvést alarmující statistiky, které říkají, že na konci čtvrtého roku naplňování tohoto finančního období konečná úroveň plateb je asi 20%, přičemž v minulém období to přestalo 40% všech prostředků, které byly vyplaceny. A tím se dostáváme k otázce odhadu ex ante. A diskuse v radě se týká toho, zda ta praxe má takto pokračovat. A to je problém, který je skutečně palčivý. Neměli bychom pokračovat v následujícím období, místo toho, abychom s tím přestali. Děkuji vám za možnost se vyjádřit a omlouvám se, že jsem snad hovořil o něco déle, ale věřím, že kolegové pochopí, že vám přeji všechno dobré do budoucnosti. Děkuji, pane Prinsky. Mm, za Já bych chtěl rovněž popřát bulharskému předsednictví samozřejmě vše dobré do eh, toho následujícího půlroku. Velmi se mi líbí nastavení eh, vašich priorit. Eh, já pocházím z České republiky. To vidění priorit je velmi podobné. Padla tady celá řada otázek, já je nebudu znovu opakovat, nicméně zaznamenal jsem ve vašem vystoupení jedno téma nebo dvě témata, která považuji za opravdu důležitá první téma je otázka rozšiřování evropské unie eh, proto bych se chtěl zeptat jak bude konkrétně eh, podporovat bulharské předsednictví právě rozšiřování eh, evropské unie. vy jste hovořil o balkánském prostoru velmi se mi to líbilo a chci se zeptat konkrétně jak budete přesvědčovat ty členské státy které se k tomu staví velmi rezervovaně pozice mého členského státu i mne osobně je samozřejmě podpora rozšiřování a ty důvody vy jste vyjmenoval velmi správně je to otázka právě zejména míru udržování stability v těch regionech. a druhá otázka souvisí s tím co řekl pan kolega místopředseda parlamentu on už tu není um, vy jste ve svém projevu řekl že musíme dosahovat více eh, s méně prostředky eh, to já naprosto vítám je to jakási úsporná šetrná politika nicméně pokud nebudou dodatečné nové zdroje evropské unie tak eh, kde se tedy bude řezat takzvaně kde se bude krátit? děkuji vám za vaše odpovědi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Pan má slovo. Děkuji, vítám pana náměstka ministra z Bulharska. Děkuji vám, že jste se k nám dostavil. Bylo mi velikým potěšením vám naslouchat a mm, dozvědět se něco o vašich prioritách. Je potěšující, že Tady máme důležité priority společné, proto je e, velice důležité se dohodnout na tom, jak tyto priority budeme společně realizovat. A Brexit to je téma, které je mnohem šířeji koncipované mm, a proto bych se eh, bych chtěl vědět, mm, jakou máte tendenci, jaký názor zastáváte. Jestli bychom se měli eh, smířit se skutečností, že do budoucna eh, budeme mít méně, budeme muset méně vydávat, a nebo by členské státy měly místo toho přemýšlet eh, o tom, že přijdou s větším příspěvkem, eh, který bude ku prospěchu všem. Pak třetí prioritě. Vy jste říkal, že musíme přemýšlet o větší množství vlastních prostředků. Jaké obce tady vidíte? V kontextu politiky soudržnosti nebo pomocí této politiky Eh, budeme mít menší rozdíly mezi mm, eh, členskými státy. Částečně tady budou eh, ale rozdíly, které jsou třeba pětkrát větší, ale v rámci členských států budou také existovat rozdíly třeba mezi velkými městy, hlavním městem a venkovskými oblastmi. Chtěl bych vědět, jestli podle vašeho názoru do budoucna budeme potřebovat nějaký mechanismus, který eh, zaváže členské státy i v rámci jejich země snižovat eh, rozdíly mezi bohatými a méně bohatými regiony. Jistě, že životní úroveň mezi členskými státy někdy s, přiblížíme, srovnáme, ale pokud rozdíly v rámci těchto států zůstanou velké, tak tu bude nespokojenost, bude dojde k migraci a bude se šířit frustrace. Dnes eh, jsme také mluvili o vlivu politiky soudržnosti na Irsko a proto se tady naskytá otázka, jestli lidé vůbec eh, byli informováni o tomto, jestli lidé, obce, eh, zprávy v, se účastnili rozhodování, která se týkala eh, rozložení evropských prostředků. Jsme proto, aby občané eh, a z obce a společnost a organizace různé a zprávy, aby více byly eh, začleněny do těchto věcí, tak aby se mohli zúčastnit rozhodování, která vyčiníte. činíte. Regiony musí mít možnost se účastnit eh, rozhodování, která se eh, vás týkají, která činíte vy a to povede k konkrétním výsledkům, k vytvoření více pracovních míst, většímu růstu. Mm, a pak je tady ještě další eh, problém, který jsme ještě nevyřešili. Například často se zisk mm, vygeneruje ve méně bohatých regionech, ale tento zisk pak plyne do dalších regionů, které jsou bohatší a kde e, třeba podnik má svůj daň, sídlo, kde odvádí daně. A e, e, tento původní region pak vyjde se na prázdno. To znamená, tady musíme hledat řešení. Měli bychom se pokusit zvládnout tento problém. Děkuji vám za to, že jste se mezi nás dostavil a ještě bych eh, závěrem chtěla eh, eh, říct, že ten, tady ten základ, který položíte z toho, na tom bude záviset budoucí Dům Evropy. Thank you very much. Pardon, promiňte, asi to předložím ve bulharštině, budu mluvit v bulharštině, ale když jsem poslouchal panu ministrovi, tak jsem přemýšlel o něčem, co vypadá jako scénář pro hollywoodský film, ale Evropský rozpočet a evropská politika soudržnosti by neměli eh, lidi zanechávat stranou. Eh, my jsme se zavázali k tomu, že oslovíme všude všechny eh, v jakémkoliv místě, kdykoliv. A můj kolega mi nedávno řekl, že bulharské předsednictví by mohlo být považováno za jakousi eh, kletbu, protože přemýš je tady tolik různých akutních otázek. A eh, jsou tu některé problémy, které jsou neřešitelné. A toto je zvláštní zodpovědností bulharského předsednictví. Měli byste nést toto břemeno, a e, šplhat na vršky. A já tady vidím takového bílého slona v této místnosti a to je víceletý finanční rámec, eh, o kterém se má diskutovat a poté eh, má být předloženo nové nařízení eh, o jeho provádění. Evropská unie je tak silná, jak je silný nejslabší členský stát. A slyším tady hlasy, které podporují politiku soudržnosti a jiní zase ne. Podle mě jsou tu dvě kategorie zemí. Země, které eh, otevřeně podporují politiku soudržnosti. A pak je to druhá skupina země, které by nepřipustili, že veřejně tedy, že ji podporují. Protože politika soudržnosti je ku prospěchu více než jen eh, zemí příjemců. Když eh, otevřeme Evropskou unii pro investice, tak eh, jen tak jednoduše nebudeme podporovat rumunské nebo bulharské projekty. A financování hlavních projektů je proto klíčovým bodem. Je tu, jsou tu některé extrémní názory na to, že politika soudržnosti, včetně přímých pladeb, by měly být sníženy a národní míra kofinancování by měla být zvýšena. Já eh, toto zdaleka nemohu podpořit, eh, takovýto, takovouto myšlenku. Pak jsou tu některé třetí země, které by byly velmi rády, kdyby mohly investovat do klíčových infrastrukturálních projektů. Eh, jsou tady různé zahraniční korporace, ale ty mají své zájmy a na, ještě navíc k tomu Tady máme Brexit. Země, která má odejít z Evropské unie. A když to tak to propočítáme její příspěvek a její podíl na Evropské investiční bance, tak eh, ta částka se začíná být obrovská. Může dosáhnout 100 miliard. Je to velice důležité rozhodnutí. Jak eh, zaplnit tuto mezeru, která eh, eh, nastane. Takže se budu těšit na vaše odpovědi na tyto otázky. Německy se mluví o um, Brude se říká německy uh, uh, přítel ve zbroji. Um, a jsou to tedy lidé, kteří sdílí Eh, kteří sdílí eh, s vámi stejné eh, názory. Tomu říkáme bratři ve zbroji. A vy máte takovéto bratry a zpřízněné v, tomto, v této místnosti. Najdete tady ty, kteří vás podpoří. Tímto vám děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Děkuji. Po regionálnu развитие v Evropě. Dovolte mi, abych řekl pár slov mm, v mé funkci eh, eh, jako předsedkyně eh, tohoto výboru. Výbor Regi po dlouhá léta vyvíjel úsilí a získával zkušenosti a to by mohlo být velice důležité teď, klíčové teď, kdy děláme rozhodnutí o budoucnosti politiky soudržnosti. Máme několik vlastních eh, zpráv z vlastní iniciativy a máme tady určité mm, moduly, máme tady mm, eh, mm, podporu malých a středních podniků, oběhové hospodářství, politika soudržnosti, naše zprávy k územnímu rozvoji a k politiky rozvoje měst. Toto, všechny tyto zprávy pokrývají velice širokou škálu věcí, které spadají do současné a budoucí politiky soudržnosti. Pracovali jsme na celé řadě legislativních složek, které anticipují budoucí tendence v politice soudržnosti, jako jsou rozpočtová flexibilita. Měli jsme tady celou řadu diskuzí o podpoře, která má být poskytnuta členským státům, které jsou postiženy přírodními katastrofami. Diskutovali jsme o Řecku nebo Kypru a také o balíčku Omnibus. A bylo to, bylo to první, který vlastně vedl k jakési zjednodušení postupu a který také zlepšil viditelnost politiky soudržnosti tím, že umožnil účastníkům využít finanční prostředků flexibilním způsobem a také využít část strukturálních fondů eh, s mm, ohledem na migrační tlaky. Jak jsem řekla, malé a střední podniky, objevové hospodářství jsou důležitými tématy. Sedmý, sedmá zpráva o soudržnosti vyjde velmi brzy. A Výbor Regi bude mít příležitost diskutovat a dělat důležitá rozhodnutí. Měli jsme řadu setkání eh, s našimi kolegy eh, s výborem regionu a s mnoha evropskými eh, asociacemi. Mohla bych vyčíslit všechny tyto aktivity a, a, a pro, jsem si eh, vědoma toho, že, že členové výboru REGI by se měli účastnit eh, klíčových iniciativ bulharského předsednictví eh, v rámci politiky soudržnosti. Můžeme přispět cenným způsobem a souhlasím se všemi kolegy, kteří plně podpořili bulharské priority v oblasti politiky soudržnosti. Ale tímto bych teď uzavřela a předávám eh, slovo eh, na zodpovězení otázek. Děkuji, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu. Velmi dobré otázky. Ehm, Když říkám velmi dobré otázky, tak eh, myslím, že to je velmi dobrá základna pro eh, eh, zorganizování upřímné otevřené diskuse, protože opakovat jen věci, to by bylo kontraproduktivní. Na první setkání tohoto formátu vlastně bude jakýmsi příkladem. Pokusím se odpovědět na všechny otázky maximálně nebo detailně. A Ehm, kdybych ale měl jít do vše detailů, tak bychom tady museli zůstat do eh, půlnoci. Tedy pokusím se co nejpodrobněji. Ehm, proto pár poznámek eh, roli parlamentu, k roli komise, eh, k roli to, jak vidíme tedy naši spolupráci. Vážení kolegové, říkám kolegové, protože asi ehm, tři a půl eh, měsíce jsem byl eh, členem tohoto parlamentního výboru a znám některé z vás eh, z tehdejší doby. Ono není důležité, když mluvíme o národních parlamentech nebo o Evropském parlamentu, tato, toto není jenom instituce, která reprezentuje. Jde o myšlenky, jde o nové myšlenky, o nové podněty Ehm, které tak nutně potřebujeme v současné době. A proto mm, se proto budu velice rád, když vás ehm, všechny, ehm, když se budeme setkávat, všechny možná nám dáte nové podněty, budete motivovat diskuze. E, toto je první věc. Druhá. Mým zkušenostem vlastně rozpočtu a politiky soudržnosti. Já mám dojem, že máme tendenci stále obhajovat politiku soudržnosti. Eh, myslím si, že to je nesprávná formulace věcí. Měli bychom znovu nově formulovat, vytvořit nový formát našich eh, rozhovorů. Neměli bychom obhajovat politiku soudržnosti, protože já si nemyslím, že někdo chce to ničit. Otázka je, jaký zlepšení zlepšit. Dovolte mi, abych eh, vyjádřil své přesvědčení o tom, že přesvědčení o nutnosti diskuse o víceletém finančním rámci. Je to takový ukazatel takový eh, naše, naší eh, víry, víry v nás, v Evropu. Když hovoríme o politice soudržnosti, tak někteří lidé eh, si myslí, že jde o účetní, účetní standardy, o příjmy, výdaje a nebo že um, jde třeba o charitu. To nic to není pravda. Je to proces um, invest ty, začíná to takovým tokem uh, na uh, trhu, ale uh, má to daleko vyšší přidanou hodnotu. Investice do Evropy jako takové, um, investice do Evropské unie jako takové. A bylo velmi dobře řečeno, že tady jsme lidé, kteří eh, sdílí eh, myšlenky. Eh, neměli bychom být uzavřené společnosti, které budou mluvit jenom mezi sebou. Měli bychom být vyslyšeni každým všemi. A toto je nejvyšší priorita, nejvyšší politický úkol, který před sebou máme. Ano, chci využít všech, naprosto všech eh, formátů. Bude tu víc otázek mm, k politice soudržnosti, setkání na vysoké úrovni konference, takže si můžeme být jisti, že tady budeme mít tu vysokou eh, diskuzi na vysoké úrovni, ehm, protože eh, cítíme problémy, zjistíme, jaké jsou potřeby naší funkcí úkolem bude eh, poskytnout eh, takovou předběžnou analýzu eh, toho, co chtějí udělat velcí hráči. Bude to třeba otázka toho, jak vidíme období po roce 2020. A mám-li to vzít detailně, tak kdybych to měl vzít detailně, bude to trvat celé hodiny. Takže klíčovou otázkou, kterou jsem kterou sleduji už minimálně od předešlého období, jsme eh, součástí nepříliš veli dobrého cyklu. Máme problémy, krize, třeba v roce 2013 se eh, mluvilo o ekonomickém eh, eh, rozmachu. Místo toho jsme ale zažili ekonomickou krizi. Další období pak tam se počítalo s krizí, s rozpočtovými limity, ale budeme ale pak nastal zase rozmach. To znamená, my musíme překonat eh, krize. Krize bychom se měli poučit, tak abychom se vyhnuli chybám, které jsme udělali v minulosti. Ale eh, nebudeme se jen učit eh, z krizí, musíme sledovat naše cíle, musíme sledovat naše sny, jak by to možná někteří vyjádřili. Velice zajímavá konkrétní otázka k sociálnímu pilíři. Je to dobře načasovaná otázka. Lidský kapitál, nezaměstnanost, zaměstnanost, demografické aspekty, to všechno máme my na paměti. ISF, sociální fond, opatření, v sociální oblasti, zdůrazňování této sociální oblasti, to jsou klíčové věci. Ano, jsme o tom informováni, sledujeme to, známe ty signály a e, máme tady určitý separatismus e, v této sociální oblasti. Za prvé, bych rád řekl, že e, zdroje, které byly dány stranou, to nejsou jediné finanční prostředky, které budou mít dopad. Velká část těchto investic bude mít eh, přímé sociální dopady, včetně investice sociálního fondu za druhé. Další klíčový argument. Eh, potřebujeme integrované mm, politiky. Nemůžeme mm, eh, oddělovat problémy podle fondů. Mm, nějaký problém může být vyřešen třeba z fondu soudržnosti, jiné problémy z jiných fondů, ale ty problémy jsou vzájemně propojeny. To znamená, že je musíme do nich pustit mm, a zároveň je můžeme zvládat mm, paralelně. Vím, jakou výzvou je ty nástroje ušít na míru, tak hm, aby bylo možné pomocí nich zvládnout jeden problém. A součástí hm, jde o to najít financování třeba eh, z jednoho fondu či z druhého. Hm, vím, že během bulharského předsednictví Mm, budeme mít zvláštní eh, zodpovědnost, mm, mm, ale eh, věřím, že všechna opatření v sociální oblasti by měla se stát nedělnou součástí politiky soudržnosti. A budou tady určité základní eh, prvky této politiky soudržnosti ano, věřím eh, eh, v to, že tady eh, budeme přežije, ta politika přežití politiky soudržnosti, toto není cílem. My musíme mm, toto vše vylepšit. Toto je založeno, politika založená na solidaritě. Ano, je to pravda, ale není to eh, charita. A proto eh, bychom eh, neměli používat argumentu, že jsme novými členskými státy, že jsme chudí, Eh, je vaší povinností nám na pomoci a eh, vést nás eh, k společným hodnotám. Tento argument už je ale mimo. Investice by měly být vynaloženy co nejlepším způsobem, tak, aby všichni, opakuj, aby všichni bychom byli bohatší. Myslíme si, že politika soudržnosti by měla pokrývat všechny regiony v Evropě a nezapomínejme na to, že to není politika pro chudší nebo odlehlé oblasti, eh, pro eh, oblasti, které potřebují rychlejší eh, velikou soudržnosti. Musíme se zacílit výše. Inovace, důraz na znalost, sociální inkluze, vzdělávání toto je typické i pro ty nejbohatší země v Evropské unii. A padla tady otázka k um, urbání agendě. Ano, hm, je to tak. Město jako Frankfurt například. Londýn před eh, Brexitem, který ještě nastal, to jsou Eh, některé z těch nejbohatších míst na světě. Ale můžeme zaručit to, že tady nebudou lidé, kteří budou vytlačeni na okraje, kteří nebudou potřebovat zvláštní podporu. Jak tedy můžeme přesvědčit naše občany o tom, že politika soudržnosti eh, je eh, uplatňována v některých zemích, není uplatňována jen v některých zemích, měla by to být panevropská politika. Alespoň mm, Eh, by to mělo být takový, eh, taková pedagogická eh, věc, ukázat to. A pak to bude, jak to funguje. Co se týče flexibility, velice dobrá otázka. Pokud ne už z jiných důvodů, tak alespoň na základě toho, co jsem řekl předtím, budeme plánovat opatření v jednom cyklu a budeme je přetavovat do druhého cyklu. Musíme být dostatečně flexibilní, ovšem flexibilita má své hranice. Eh, když je eh, někdo dostatečně flexibilní a třeba vydává peníze v této nebo oné krizi nebo na nějaké jiné, eh, do nějakých jiných výzev, tak se dostáváme do rizika, že ztratíme z očí původní cíle politiky soudržnosti. Nemusím tady asi vám vysvětlovat, že politika soudržnosti mm, se původně zaměřovala na malé a střední podniky, Eh, na eh, zrušení a odstranění nerovnováhy. A my musíme reagovat na novou, nové krize. Ale neměli bychom se nechat unést eh, těmito krizemi a neměli bychom zapomínat na to, že některé problémy trvají celé desetiletí, než jsou vyřešeny. Mluvíme-li o revoluci Líbí se mi tento výraz. Co udělat se zjednodušením? Máme tady eh, konkrétní návrhy. Všechno eh, je eh, pramení ze zkušenosti. Za prvé dokončit digitalizaci. Je to něco, co jsme dělali, ale to teď neznamená, že zmizí papír úplně. Toto je dobré a dobrá věc je také, že se věci urychlí, Ehm, eh, že budeme moci všechno vysledovat, budeme tady plný přístup k datům, plnou kontrolu. Ehm, ustanovili jsme ehm, takovou standardizovanou eh, technologii, máme tady výdaje, náklady, a budeme muset eh, na tom pracovat všude tam, kde to bude možné a vědět všechno, co je založeno na naší národní zkušenosti. Tady nevidím důvod, proč bychom se měly zaměřovat výše na evropskou úroveň. Proč bychom neměli být standardizované dokumenty v oblasti zadávání veřejných zakázek? Eh, například zadávání eh, veřejné zakázek. Tady máme eh, standardizované dokumenty, to by snížilo míru chyb, to by zvýšilo kreativitu, protože by tady vznikla taková dobrá dimenze, dále budoucnost mladých lidí. Asi očekáváte nějaké kliše, nebo alespoň, že budou opakovat e, problémy, které jsou nám známy. Nezaměstnanost mládeže, to je vážný problém, zvláště v některých členských státech, protože pokud budeme upřímní, pokud mluvíme o nezaměstnaní mládeže, e, tak e, máme velmi přesné analýzy příčin. Zdali je tomu tak kvůli vývoji na trhu, nebo jsou tady Eh, sociální či behaviorální změny. Musíme najít nejlepší cesty, jak identifikovat problémy mladých lidí, a to tím, že je zaangažujeme do eh, celého procesu. Mám takové podezření, když se mluví, jedna skupina mluví o druhé, aniž by tu druhou eh, začlenila. Musíme je zaangažovat tím, že jim ukážeme, jaká by měla být vaše budoucnost výdaje, finanční prostředky do eh, makroregionální strategie. Tento přístup pro nás bude užitečný, až budeme mluvit o západním Balkánu. protože je eh, část dunajského prostoru, součástí dunajské strategie mm, a jsou tu jiné eh, regiony, které jsou pokryty makroekonomickými strategiemi. Eh, to znamená, tato zkušenost eh, se změnila, změnily se schopnosti, byly vytvořeny nové kapacity. Strukturální reformy se mění, jak víme, tak Tady toto bylo komentováno eh, různým způsobem. Mohu vám říct, že naším cílem je dosáhnout konsenzu a vyhnout se této eh, cestě. Chceme poskytnout konkrétní odpovědi, já to udělám, spodělím se s vámi o naše názory. Potřebujeme e, stejnou, stejné tempo e, reform po celé Evropě? Ano, potřebujeme. Když mluvíme o soudržnosti nebo konvergenci, když máme rozdíly v různých členských státech a máme tady různé úrovně, některé jsou avantgardnější, modernější, zreformovanější a pak je to neférové. Otázka tady zní, Jaké jsou tady nedostatky, co a jak změnit, a nebo mít no, odvahu a podporu veřejnou ty věci změnit. Řekl bych, že obě, obě věci jsou výzvy. Není pochyb o tom, co potřebujeme, když mluvíme o reformách. Eh, celý, celá koncepce, design byl mm, mm, vypracován tím nejlepším způsobem. Vzali jsme ty nejlepší věci jako příklad, ale největší výzvou pro mě je politická odvaha mm, eh, pustit se do reform, protože jsou to osvědčené praxe a není tajemstvím, že eh, teď eh, eh, máme tady určitá národní specifika, ale když třeba mluvíme o zdravotnictví, vzdělávání, veřejné správě, mluvíme-li o eh, trhu práce, o ekonom, řízení ekonomickém, o místní politici vědí, co se má udělat. Veřejná podpora a odvaha jsou to, co potřebujeme nejvíce. Podvody, korupce, systému. Myslím, že nikdo nečetl mou výzvu po radikálním zjednodušení pravidel. To byl pokus um, vysledovat tady ehm, některé eh, podvody, nulová tolerance. Ovšem, elektronizace procesů eh, umožňuje naprostou kontrolu v reálném čase a eh, tady žádný rozpor neexistuje. Inteligentní kontrola je podle mě s právním rozhodnutím. Pokouším se to formulovat přesně a Zároveň se držím časového limitu. Nová strategie. Za prvé, potřebujeme dvě věci. Průmysl, který eh, by směřoval k vyšším eh, přidané hodnotě. Investice do know-how, do inovací, do vzdělávání. A když hovoříme o tom, že jsme globálním subjektem, tak musíme vzít v úvahu také omezení pro evropský průmysl, například cena práce, energetické zdroje. A když eh, hovoříme o širokém plánu industrializace, je třeba zdůraznit zejména to druhé. Neměli bychom se vyrovnávat s vysokými cenami práce, ale měli bychom se zasazovat o to, aby ta cena zůstala vysoká. A myslím, že tady je skutečně prostor pro něco, co je možné udělat. Když hovoříme o rozpočtových příjmech, je to velké téma po Brexitu a máme omezený počet možností. Menší rozpočet po výpadku příspěvku Spojeného království, anebo větší příspěvky jednotlivých členských států, anebo kombinaci obou. Znáte tedy tu rozpornou geometrii, která vlastně vzájemně popírá vlastní zdroje. Takže když hovoříme o rozpočtu, měli bychom vědět, nakolik obecně věříme Evropě. Ve skutečnosti až dosud jsme se spíše soustředovali na finanční dopady Brexitu. A podle mého názoru je mnohem zásadnější hovořit o vztazích mezi EU a Spojeným královstvím a v souvislosti s přístupem k vnitřnímu trhu. To je mnohem důležitější otázka než velikost příspěvku Spojeného království, jeho ztráta a to, jak to nahradíme. přál jsem si hovořit mnohem obsáhleji, ale jsem omezen časem. A věřím, že budeme mít více možností se sejít v budoucnosti a odpovím na další otázky. Budeme mít možnost se sejít v Sofii během akcí, které organizuje bulharské předsednictví. A jménem výboru Regi přijímám pozvání na tyto akce Děkuji vám za vaši účast. Děkuji za zajímavou rozpravu a budeme mít možnost v ní pokračovat. Přejeme vám mnoho úspěchu ve vašem předsednictví. Děkuji vám. Pokračujeme dalším bodem pořadu jednání. A to je zpráva, která byla iniciována zelenými, politika soudržnosti a oběhová ekonomika. Oběhová ekonomika je, je politický koncept, který je v kontrastu s tradičně lineární ekonomikou. Místo modelu převezmi, vyrob a odlož se zabýváme cyklickým modelem, který více dodržuje zásady ochrany životního prostředí a správného řízení přírodních zdrojů. Je to klíčové, politika současně je klíčová pro to, aby oběhová ekonomika se stala základem pro Evropskou unii. A dnes máme tu příležitost si vyměňovat názory s naším zpravodajem, panem Davorem Škrlecem. Dávám slovo panu Škrlecovi, ale požádám kolegy, kteří opouštějí zasedací sál, aby tak činili v tichosti. Okay, it is... Teď už je to lepší. Pane Škrleci, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi pokračovat v chorvatštině. Mám zde poměrně stručné vystoupení na úvod naší diskuse. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové a vážené kolegyně. Děkuji mnohokrát eh, za to, že jsem dostal eh, příležitost eh, podělit se s vámi se svými úvahami a myšlenkami při vypracovávání návrhu zprávy. Oběhová ekonomika je jedna z nejdůležitějších evropských politik, která byla představena v rámci současného mandátu Komise. Evropský strukturální fond jedna z těch prostředků, jak dosáhnout těchto ambiciozních cílů. Proto se domnívám, že zpráva přichází ve vhodný okamžik, tak aby tento výbor mohl ve vhodný okamžik zanalizovat úspěchy politiky soudržnosti a zároveň podpořit nové modely oběhové ekonomiky. Zpráva přichází ve vhodný okamžik také proto, neboť nyní máme možnost naformulovat důležité pokyny pro budoucí programovací období. Oběhová ekonomika a politika soudržnosti se opírají o stejnou logiku. Implementace je nejúspěšnější, když jsou politiky implementovány přímo našimi orgány místní zprávy. A oběhová ekonomika je odpovědí na současní lidální modely našeho hospodářství, které jsou i zastaralé, ale jsou zároveň ještě zakotveny v naší společnosti. Evropská unie ví, že fosilní zdroje paliv jsou omezené, že jich není dostatek a zná také dopady jejich používání. Proto je třeba se zamyslet nad tím, jak v rámci naší tradice prostřednictvím inovací dosáhnout změny. Pokud hledíme na výsledky výzkumu, zjišťujeme, že současné modely stojí Evropskou unii 7,3 trilionů eur, a to pouze v některých odvětvích. Politika koheze a prostředky ne, na ní v dispozici do roku 2020. Část z nich se takto vyhazuje oknem. A proto je důležité, aby politika soudržnosti se odebrala, nebo do budoucna se začala odebírat právě v souladu s principem obědové, oběhové ekonomiky. Je třeba se soustředit na sdílení zdrojů, na výrobu materiálů, které je třeba možné využívat udržitelně, více účinnosti a odstraňování negativních dopadů musí být ve středobodu našich úvah, pokud pracujeme na novém hospodářském modelu. Po celé Evropě vznikají nové projekty, které eh, se opírají o využívání digitální ekonomiky nebo stíleně ekonomiky a takto využívají obnovitelné materiály. Tak se mění naše města i obce a tyto projekty nám ukazují, co vše je možné. Oběhová ekonomika, stejně tak jako politika soudržnosti, nejsou pouze politikou infrastruktur či výstavby. Ne, jsou to rovněž eh, sociální politiky, eh, politiky, které přibližují lidi k sobě. Je to také politika solidarity v mé zprávě. Prověříme možnosti, jak bychom mohli zapojit tematické cíle i do nového modelu ekonomiky. Zpráva se ovšem musí zaměřit také na malé a střední podniky, které nejlépe znají místní problémy, místní trh a mohou spolupracovat s obcemi a komunitami a tak dosáhnout skutečných změn a otevřít potenciál inovacím. A takto pokračovat v úspěšné praxi. Rádi bychom vsadili na lokální hodnoty, podporovali lokální práci a zejména chceme podporovat takové produkty, které je možné recyklovat. New ekonomie je takový dobrý příklad toho, jak se mohou používat materiály, které se dají recyklovat lokálně a tím také ulehčí situaci při nakládání s odpady. Orgány místní zprávy mohou tuto tendenci podporovat a více sázet na zelenou ekonomiku. 40 evropské spotřeby se týká veřejných zakázek a i zde může se hrát oběhová ekonomika důležitou roli. Je třeba ještě lépe podpořit lokální a regionální společenství. Pokud se mrhá potravinami či produkty, proti tomu můžeme bojovat zejména na lokální úrovni či na úrovni regionu a makroregionu, kde bude možné spolupracovat přeshraničně a takto mít spolupráci co možná nejúčinnější. Ve své práci se, zprávě se soustředím zejména na nakládání s odpady, což je i nadále velkou výzvou pro naše regiony a orgány místní a regionální zprávy. Pomocí víceúrovňové zprávy a lepších informací může komise lépe podpořit národní úřady a orgány místní zprávy a lépe informovat o projektech, které se zabývají lepším nakládání s odpady. Pouze 60 investicí se zaměřují na odpady, mám tím na mysli investice ze strukturálních fondů. Pokud se podíváme na čísla v jednotlivých členských státech, zjišťujeme, že je třeba vykonat více a musíme být také více ambiciozní. Je třeba se lépe soustředit na alternativní možnosti a nejít tou stálou vyšlapanou cestičkou, mám ti na mysli skládky, kde se odpad pouze spaluje. Musíme více třídit odpad a také ho lépe recyklovat. Takovýto technologický přístup povede k tomu, že podpoříme naši ekonomiku a vytvoříme nová lokální pracovní místa této souvislosti vítám zájem výboru ITRE a ENVY, které hodlají svými stanovisky obohatit naši zprávu. Také se těším na spolupráci s kolegyněmi a kolegy a děkuji vám za pozornost. Děkuji, nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Nejdříve pan Bogovič, máte slovo. No, chvala kolego Davorju za ischodiča in želim... Děkuji kolegovi za úvodní vystoupení. Věřím, že budeme schopni spolupracovat. Je to velmi důležitá oblast. A všichni víme, že tlak na přírodní zdroje je každý den větší a z jednoduchého důvodu. Na planetě žije stále více lidí a spotřebováme velké množství zdrojů, ať už jde o vodu, o energie, o potraviny. A je třeba efektivně využívat energie a je třeba podniknout příslušné kroky. Když hovoříme o oběhové ekonomice, tak chci říci, že bychom tu nebyli, kdyby v kultuře nefungovala oběhová ekonomika už po staletí. Je to přirozený proces v přírodě a v kultuře. A samozřejmě v lesnictví a zemědělství existuje obrovský potenciál, který je možný využít a proto je třeba lépe využívat přírodní zdroje místo fosilních paliv. Máme tu tedy velké možnosti, jak už bylo uvedeno. Můžeme mít správné postupy v zemědělství a také bioekonomika je další možností v této oblasti. A Víme, že existují fondy z programu Horizont a máme asi 900 milionů euro, které jsou do, věnovány na tuto oblast a přes 3 miliardy ze soukromého sektoru, to znamená velké množství nových projektů a programů. A můžeme vytvářet nová pracovní místa v Evropě, vytvářet nové suroviny a je velmi důležité, že jsme schopni vytvářet nová pracovní místa i na venkově, protože víme, že rozvoj venkova je klíčový pro tyto osoby. Tedy díky Horizonu jsme již některé zdroje na to alokovali a v rámci společné zemědělské politiky zde existují také specifické pilíře, jakož i u rozvoje venkova, zejména pro malé a střední podniky. A měli bychom tyto přitosti využít. Pokud jde o kulturu, jedno z nejdůležitějších témat je, jak změnit náš způsob fungovat, fungování. Plítváme, vyplýtváme jednu třetinu potravin a potřebujeme skutečně novou koncepci stravování, abychom dokázali snížit tlak na přírodní zdroje. A dochází také k plítvání v obcích, pokud jde o zpracování komunálního odpadu. A i zde to souvisí s fondy soudržnosti této oblasti jsme v minulosti udělali mnoho a skrze fondy soudržnosti můžem, musíme udělat ještě více, zejména v oblasti zpracování odpadu. Máme i další prostředky, kde můžeme pomoci regionům, malým a středním podnikům a musíme využít různé způsoby zpracování u různých eh, zdrojů materiálů a také v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, ale i v oblasti biotechnologií a biomasy a bioetanolu. To jsou vedlejší produkty v ekonomice. Chtěl bych také poukázat na to, že bychom měli změnit náš způsob uvažování. Měli bychom posílit vzdělávání, protože mladí mají možnost o tom uvažovat jinak. I ve školách bychom měli být schopni změnit náš způsob uvažování. A na místní i regionální úrovni existuje velký prostor, protože i zde obce a regiony mohou sehrát svou roli. je důležité, aby strukturální fondy a fondy soudržnosti přispěly k pokroku v této oblasti. A samozřejmě v budoucnosti přispěji ke zprávě svými pozměňovacími návrhy. Další. Děkuji, když se podíváme na statistiky, které se týkají oběhové ekonomiky a nejsou lichotivé ani vůči životnímu prostředí, ani e, vůči budoucnosti a zejména ani vůči zdraví lidí, Musíme podpořit potřebu využívání kohezní politiky v oběhovém hospodářství. Na tom se, myslím, shodneme všichni. Minulý týden komise představila balíček opatření pro oběhovou ekonomiku, které, který přijala jako akční plán pro oběhovou ekonomiku v roce 2015. Je třeba ji podpořit a zavést taková opatření, aby se s tím sotožnili veškeré členské státy a začali tento balíček realizovat i v praxi. Naše frakce socialistů a demokratů právě k tomuto akčnímu plánu z roku 2015 vypracovala poziční dokument a o to snaží, je to tedy nyní pro mě a o to snadněji mohu tady sdělit naše stanovisko za skupinu socialistů a demokratů. I když písemné stanovisko od zpravodaje ještě nemáme, ale vyslechli jsme jeho prezentaci. Ráda bych podotkla, že za skupinu socialistů a demokratů eh, pro nás je tedy důležité, aby finanční prostředky z programu Horizont 2020 byly využívány především na ekologické inovace, na podporu vědy, výzkumu a strukturální fondy na zvýšení úrovně recyklace, na stimulaci výrobců, tak aby plněli kritéria recyklovatelnosti a také na opatření pro zabezpečení aktivní účasti místních a regionálních orgánů, to zde bylo rovněž zmíněno, účasti v procesu recyklace, dále na podporu malých a středních podnikatelů a na podporu zaměstnanosti v oběhové ekonomice. Když hovoříme o recyklaci, nemáme přitom na mysli pouze plasty, sklo, případně domácí odpad ale je třeba rozšířit veškerou oběhovou ekonomiku i na stavební materiály, textil, nábytek a další prvky. Z celého procesu oběhového hospodářství nemůžeme vynechat ani spotřebitele, neboť právě je pokládáme za klíčový prvek v celém procesu a vhodnou informační kampaní výchovou ve školách eh, a také za pomoci různých neziskových organizací umíme dosáhnout za prvé třídění odpadu a za druhé vyvinout větší tlak na vlády jednotlivých států, aby se recyklace stala součástí vládních programů v každém členském státě. Dobré příklady v Evropské unii máme. Existují členské státy, které například vyprodukují odpad na hlavu obyvatele ročně pouze 250 kg. Pak je zde tedy na místě otázka, proč je tomu v jiných členských státech jinak, například i třikrát více. A možná ještě jedna poznámka na závěr. Nesmíme zapomínat na lidi, kteří pracují v oběhové ekonomice, neboť právě odvětví oběhové ekonomiky jsou pracující vystaveni většímu zdravotnímu riziku a proto je třeba myslet na bezpečnost a zdraví při práci a také na prevenci pro pracující, zejména právě v oběhové ekonomice. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji. Nevidím paní Tomašič, ale pan Van Miltenburg je tady. Děkuji paní předsedkyně jménem naší stínové, pana Austraviče se Ehm, ALDE vždy velmi podporovala globální přechod na oběhovou ekonomiku a je to zásadní pro udržitelný a dlouhodobý evropský růst a konkurenceschopnost a také pro místní a regionální rozvoj. Evropa by měla, neměla být plítvající společností a měla by se chovat odpovědněji místo toho. Recyklací a výrobku a potenciálních zdrojů by měla přejít oběhové ekonomice a měli bychom využít možností pro nový růst a pracovní místa v Evropě. A to bude vyžadovat odvahu a reálné kroky, ale měli bychom být ambiciozní, abychom rozpoznali zásadní prostor a výzvy pro oběhovou ekonomiku, ale také politiku soudržnosti. Náš stínový se těší na plodnou spolupráci a osobně bych chtěl doplnit to, co bylo zdůrazněno, že existují obrovské možnosti, pokud jde o bioekonomiku, takže, takže je tu ten společný biologický podnik a výbor regi by se měl také ujmout této specifické oblasti oběhové ekonomiky. Děkuji, pane van Miltenburgu. Paní Tomášič dorazila téměř včas, takže jí dám slovo jakožto stínové zpravodajce k oběhové ekonomice. I'm very sorry first, because I had to go. Je mi líto, musela jsem jít na Peš. Speaking Croatian. Thank you. výbor pro rybolo. Děkuji mnohokrát. My se nechováme udržitelně, spotřebováme více zdrojů, než, jak, než kolik jich může naše planeta dlouhodobě poskytnout. Eh, Podle odhadu do roku 2050 se počet spotřebitelů ve střední vrstvě navýší až do čísla 7 miliard, což bude mít silný dopad na naši ekonomiku a zejména naše životní prostředí. Náš životní model vyžaduje čím dál tím více zdrojů a to má svou cenu. Podívejme se pouze na to, jak se používají plasty, které nejsou biologicky rozložitelné, většinou skončí v našich mořích a oceánech, což ohrožuje mořské ekosystémy a v konečném důsledku také člověka. V Chorvatsku a v dalších zemích ve Středomoří vidíme strašlivé věci. Celé tuny odpadu pokrývají například i dalmatské pobřeží. A počet eh, odpadu stále narůstá. Toto nebezpečí si uvědomuje vždy jen v okamžiku, když je již bezprostředně hrozící, a akutní. Ale bohužel toto nebezpečí je skutečně hlavním důsledkem toho, že plast se těžko rozkládá, není možné ho dobře um, zpracovat a je to velmi silná hrozba. Současný model ekonomiky ku použij a vyhoď není udržitelný. Potřebujeme udržitelné produkční modely, které budou produkovat udržitelně a zároveň budou schopny i odpad zpracovat či recyklovat. Pro oběhovou ekonomiku je důležité sledovat nové technologické tendence. Proto je ovšem třeba vytvořit politiky, které se soustředí na trvalou udržitelnost. V této souvislosti bych ráda zmínila zprávu e- Evropské agentury pro životní prostředí, která se týká právě oběhové ekonomiky, je nazvána Circular by Design. Hovoří se tam o tom, jaké nové tendence se objevují v oblasti výroby a jak mohou zjednodušit život a jak je možné e, zavést ehm, model udržitelnosti právě i do oblasti nakládání s odpady. Vezměme si například, například tiskárny či mobilní telefony, i ty se můžou stát součástí oběhové ekonomiky. Samo o sobě se to ovšem nestane. Potřebujeme hospodářské a také soukromé struktury, které dokážou vytvořit jakési nové cesty, modely tohoto přechodu k jinému typu ekonomiky. Ekonomika a podnikatelský sektor se musí tohoto procesu aktivně účastnit a zaměřit se na možné inovativní technologie. V evropských zemích budou nová pravidla pro oběhovou ekonomiku představovat velkou výzvu. Implementovat je můžeme ale pouze proto, když budeme mít dobře uváženou politiku která bude realizovatelná. K tomu je zapotřebí mít k dispozici dobré nástroje a vytvářet podněty pro podporu recyklace. Zároveň se musí omezit využívání produktů na jedno použití. Ty musí být méně atraktivní. Děkuji. Nyní pana Papadimoli se nevidím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Kolika Papadimulis bohužel musí být eh, právě přítomen hlasování na jiném výboru, protože jsem já rád převzal jeho roli. Ano, politika soudržnosti je klíčem k uskutečnění oběhové ekonomiky. Příklady například podpora inovací, eh, podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, eh, efektivní využívání zdrojů a nízkouhlíkové investice. Shodneme se na tom, a to by má frakce ráda obzvláště zdůrazňuje. Shodneme se na tom, že to se týče cílů, zde je souvislost eh, o něko, v několika věcí. Ta jedna věc, o té hovoříme často, to je to rapidní zhoršování životního prostředí, které musíme zastavit. A na druhé straně, a na to bychom se měli ještě silněji zaměřit, jde také o to, eh, vyrovnávat sociální nerovnosti, odstranit je, což je, jak je nám všem známo, jasný cíl politiky soudržnosti. Pokud to dosáhneme tak, že vytvoříme nová pracovní místa, podpoříme inovace, podpoříme podnikatelský duch a e, budou vznikat nové malé a střední podniky v regionech, které budou mít geografickou výhodu například pro využívání obnovitelných zdrojů energií. Přechod k oběhové ekonomice proto v sobě skýtá zásadní možnosti e, pro to, jak dodržovat cíle udržitelného vývoje a rovněž cíle pařížské klimatické dohody. Neboť strategie oběhové ekonomiky mohou přispět k tomu, abychom zmírnili relativní dopad na klima. Jak je známo, 67 celosvětových emisí skleníkových plynů souvisí s materiálním managementem, o tom hovořilo mnoho řečníků a e, již sám zpravodaj. Z tohoto důvodu je důležité, aby země, které by mohly sehrát vůči roli v oběhové ekonomice, měly i odpovídající politiku soudržnosti, která bude vybavena dostatečným množstvím prostředků. A zde, a já jsem vděčný za to, že pan zpravodaj na to poukázal, Právě zde je důležitá místní úroveň. Ta má zásadní roli a může zásadním způsobem přispět k splnění našich cílů. Dále se hovořilo o veřejných a soukromých investicích v oblasti recyklace, nakládání s odpady, zlepšování bioekonomiky, nové produkty a nové obchodní modely a také vytváření nových zelených pracovních míst. To je třeba vše podpořit a je to také součástí toho, co zde dnes představil pan zpravodaj. Domníváme se, že je také důležité upozornit komisi na skutečnost, že se to netýká pouze našeho výboru, neměli bychom tedy to probírat pouze na našem výboru regi, ale že se to týká dalších důležitých oblastí, jako je průmyslová politika nebo dalších specializací, a má, mělo by to tam být zaintegrováno a je také třeba provádět to světové kampaně na veřejnosti. Na závěr bych chtěl říci, že podpora oběhové ekonomiky se vý, výborně zapadá do strategie pro plasty, kterou právě představila komise na minovém plenárním zasedání, jsme to vzali na vědomí. I když my bychom rádi ještě zúraznili, že jakýkoliv cíl, ať už o tom jakkoliv diskutujeme, a chceme jistě postoupit v té naší strategii pro recyklaci, vždy musíme, když stanovujeme cíle, dbát na to, že hlavně nám musí o to, abychom se vyhýbali tomu, aby odpad vůbec vznikal. A tady si myslím, že komise by ještě měla to více rozpracovat. Děkuji. Děkuji paní Demato. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Děkuji také kolegům velmi dobře spolupracujeme. Nyní k oběhové ekonomice. Nové metody ekonomického života. Komise přeložila 20, v roce 2015 v balíček opatření pro oběhovou ekonomiku. Chce podpořit jak podniky, tak spotřebitele, proto abychom mohli tuto transformaci směrem k oběhové ekonomice provést tak abychom využívali naše zdroje udržitelným způsobem, dokázali je recyklovat, opětovně využívat, což přinese výhody jak ekonomice, tak životnímu prostředí. 5 miliard eur bylo alokováno na tento cíl a komise v této věci sehrává zásadní roli. Dále se hodnotí využívání těch prostředků, to je velice důležité. Je třeba hledět na to, jak se programy implementují v členských zemích. Dále bude důležité období i po roce 2020. Měli bychom zajistit synergii kohezních fondů a uvést je soulad, v soulad s programem Horizont 2020, abychom zajistili další synergetické efekty i s dalšími evropskými fondy což je třeba zohlednit i na národní úrovni. V roce 2017 komise představila svou vlastní zprávu, ve které eh, přichází s několika legislativní návrhy, které vyplývají z akčního plánu. Zejména je to návrh, které se týká odpadu, dále obchodování online a další. U, těch, eh, u toho akčního plánu bych se ráda soustředila na výsledek vyjednávání právě o odpadech. To by bylo velice důležité, abychom zde dosáhli skutečně hematatelných výsledků. A eh, tady jsou na řadě členské státy, aby udělali své domácí úkoly. Vyjednávání byla dlouhá, bylo by velice vhodné, aby parlament zhadu měl eh, dohodu o balíčku pro odpad dopady, ovšem členské státy se brání skutečné změně právě v oblasti hospodaření s odpady a brání se také rychlému přechodu k oběhové ekonomice. V novém nařízení jde pouze po, o komunální odpad, což je ovšem velice malé procento z celého objemu veškerého odpadu, který vzniká. My v Znutí pěti hvězd bychom si přáli více odvahy v tomto směru. Jeden příklad eh, věcí, které neproběhly dobře. Například, že se vyhazuje odpad na skládky, takové ty velké haldy odpadu. To je, nej, to je to nejhorší, co můžeme dělat, ale Přesto je tady i nějaká další podpora takovýchto skládek a tato podpora má být umožněna až do roku 2035. Dále cíle recyklace by bývaly neměly být eh, nastaveny tak, jak jsou, protože pokud by byly přísnější, vznikalo by i více pracovních míst. Dále eh, potraviny jako odpad podle komise každý rok eh, se vyplýtvá 88 milionů tun potravin. To je obrovské číslo a takovéto mrhání se odhaduje, že to je asi ve výši 153 miliard. Je tedy třeba snížit množství odpadu, když do toho investujeme jedno euro do toho snižování, celkově uspoříme 14 eur. A rada nyní hmm, akceptuje ten cíl snížení mrhání potraviny o 50% do roku 2035, ano, ale to není závazný cíl. Jde pouze o to, že se členské státy mají snažit, snažit dosáhnout cílů komise. I je třeba, abychom měli politickou vůli na všech úrovních. Musíme být velmi ambiciózní a samozřejmě zapojit především regiony a místní orgány. Je třeba si nastavit cíle ještě odvážněji, snižovat emise CO2 a vyvinout skutečnou oběhovou ekonomiku. To dlužíme našim příštím budoucím generacím. Na ty myslíme myslíme, mysleme především co se týče našeho výboru, tato zpráva by mohla mít dobrým impulsem, zejména pro období po roce 2020. Mohli bychom stanovit specifické cíle, například eh, vyčlenit více zdrojů pro zpracování odpadu na skládkách. To je pouze několik věcí, které já se budu snažit, aby pan zpravodaj zapracoval. Děkuji. Děkuji, mám tu ještě dvě jména. Prosím, pan Rope, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milé kolegyně a milí kolegové, jsem velice potěšen, že se takto názorově shodujeme v této věci. Nyní je na čase snažit se učinit víc. A já doufám, že práce, která byla odvedena až do posud, přinese své plody. Pokud jsme již na sebe vzali své závazky, které se týkají fosilních paliv a jejich omezování v Evropě, měli bychom si stanovit jasné termíny, až ke konečnému přechodu k oběhové ekonomice. Byl jsem velmi potěšen po té, co jsem se v médiích dočetl jedné věci, a totiž, že například litevská železnice od začátku tohoto roku přešla na zelený elektrický proud. Tedy železnice nyní je stoprocentně zelená v Litvě. Proč bychom neměli mít srovnatelné ambice v celé Evropě. Takto se na nich dohodnout, aby to platilo pro veškeré evropské železniční společnosti. Proč bychom neměli mít závazky, které se například týkají veřejného osvětlení v našich městech a obcích, tak aby e, také se používala výhradně zelená elektřina. Kdybychom měli takovéto dohody, mělo by to i jasné ekonomické výhody neboť víc, by se více investovala do této oblasti. Dále bychom měli mít závazné cíle i v oblasti nákupu zelené elektřiny. Ne za vyšší cenu, ale tak, aby tady byla eh, závazek tuto energii odebírat, aby producenti zelené elektřiny měli eh, jaksi plánovací jistotu. Měli bychom se tedy jasně dohodnout a ve správně mít rovněž konkrétní termíny. Děkuji, pan Van Nisteroj. Eh, Paní předsedkyně, jsem velmi potěšen, že tady cítím takovou silnou podporu. Chtěl jsem položit ještě jednu dodatečnou otázku. V únoru budeme, myslíme, hlasovat ještě o jedné podobné zprávě. Půjde o regionální politiku v důsledku COP21, tedy klimatické dohody z Paříže. Já jsem byl na schůzce stínových zpravodajů minulý týden a tam jsem si povšiml jedné věci, a totiž, že pařížská klimatická dohoda má být tedy přenesena na Evropu, regiony a města a to, co tam v té zprávě stojí, bychom možná mohli převzít i do naší zprávy. Ta, tu zprávu, o kterém hovoří, vytváří někdo z SAD a musím říct, že jsem hrdý na to, když slyším, že bylo alokováno 5,2 miliardy z kohezních fondů právě pro oblast nakládání s odpady a jejich zpracování, recyklaci. Takže ten vývoz zde je a byla odvedena velká práce a je to možné. V roce 2016 jsem byl v Bratislavě, bylo to zelené hlavní město Evropy a tam toho dosáhli bez toho, aniž by zatížili občany. Využívají nové technologie a tak to dosáhli obrovského pokroku. Já bych rád takový optimismus eh, tak trochu pocítil i v textu. A ještě poznámka na závěr. Všimli jste si jedné věci. Ty možnosti jsou obrovské, nové eh, nařízení o nových plastech, tady myslím komise něco předkládá, ale lidé vůbec neví, co je vše na trhu. Takže informace, ta je zásadní, ale bohužel nedostatečná. Například děti si na plážích hrají s lopatkami, lopatkami nabírají písek a představte si, že takováto lopatka může být vydována i z biologicky rozložitelného materiálu, takže to dítě tu lopatku potom zahadí do moře a lopatka se rozloží a životní přírodní prostředí vůbec nezatíží. To jsou obrovské možnosti, například i v oblasti chemického průmyslu. Samozřejmě stará klasická plastová lopatka se vůbec nerozloží. Takže touto téma bychom měli také tady rozebrat i v rámci politiky ko- koheze. Děkuji. Děkuji poslední za řečníky z výboru Regu a nyní paní Miladinova z Evropské komise z DG Regi. Děkuji paní předsedkyně. Je velmi pozitivní tady slyšet všechny tyto názory o běhové ekonomice a, je to, a o jejím významu pro naši ekonomiku a udržitelný přechod. Velmi jsme balíček podporovali, protože politika soudržnosti už dělá mnoho pro oběhovou ekonomiku. A samozřejmě, když ten balíček byl navržen, naše nařízení už bylo venku, takže jsme nemohli zapracovat oběhovou ekonomiku. Máme jsme tam inovace, efektivitu zdrojů, hospodaření s odpady. Takže to vše tam je. A my jsme podporovali odpadové hospodářství desetiletí v rámci politiky soudržnosti. Samozřejmě je to velký potenciál pro další rozvoj a chtěla bych poukázat na dva aspekty. Investice, které existují v oblasti odpadového hospodářství. Víme, že představí více než 5 miliard a je to velmi pozitivní a podobá se to předcházejícímu období ale jsme svědky toho, že dochází k přechodu k prevenci, recyklaci a opětovnému použití, tedy nikoli tak eh, tvrdá infrastruktura, ale spíše eh, mechanismus pro třídění a směřování k, k, ke skutečné realizaci pomoci lidem na místě tam, kde odkládají odpad a je potřeba další infrastruktury a větších zařízení pro odpadové hospodářství a my to nadále podporujeme, zejména v těch nejméně rozvinutých regionech. Také jsme hovořili o skládkování a o tom, co je v novém období, je ex ante kondicionalita pro odpad a souvislost eh, s odpadovými zařízeními. Bylo jasné, že členské státy musí mít právě ty, tato zařízení, která zpracovávají odpad, ale je třeba cílit investice do pyramidy odpadu a snažit se o maximální opětovné použití a recyklaci a minimalizovat skládkování. A to je velmi pozitivní a teď vlastně uvádíme do souladu naše investice s aký Evropské unie v této oblasti. A samozřejmě také jsme svědky významných přezraničních makroregionálních spoluprací a oběhová ekonomika je v pozadí dalších oblastí naší činnosti. Avšak eh, já jsem chtěla ještě zdůraznit podporu, kterou poskytujeme inovacím. A všichni jste eh, slyšeli o inteligentní specializaci, ale inteligentní specializace, o tom se slyšel tisíckrát, je to proces od spoda nahoru máme 41 miliard na tento tematický cíl a víme, že oběhová ekonomika byla vybrána regiony a účinnost zdrojů také byla vybrána regiony od spoda nahoru, takže tady nemáme konkrétní částky, kterými jsme přispěli oběhové ekonomice, ale je to věc, která je nesmírně důležitá z hlediska tématu inteligentní specializace které přichází z regionu. A není to jenom účinnost zdrojů, ale bioekonomika i to je věc, která zapadá do inteligentní specializace a je to příležitost pro Evropu. Víte, že Čína eh, už nechce dovážet eh, naše odpadové plasty, takže je to příležitost nahradit plasty jinými produkty například produkty bioekonomiky. Takže inteligentní specializace a inovace, to jsou aspekty, které vlastně se připojují k našim tradiční podpoře pro infrastrukturu. A jenom závěrem jsem uvedla, že existuje skutečně již významný příspěvek a teď je třeba zajistit, jak se to promění ve skutečnou proměnu našich ekonomik a jak to bude pokračovat v tomto období. A možná i do budoucích období. A chci tady zdůraznit, že oběhová ekonomika je pro naši politiku velmi důležitá a je důležitá také pro naše regiony. A proto je to důležité pro naši politiku. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Škrlec, máte slovo. E, Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Děkuji všem kolegům a kolegyním za jejich příspěvky do dnešní rozpravy. Rád bych zdůraznil jeden aspekt. Je jasné, že oběhová ekonomika a politika soudržnosti musí být navzájem propojené, ale jedna věc zde nepadla a to je demografická politika. Existuje mnoho členských států, které využívají politiku soudržnosti, ale zároveň jsou ohroženy, neboť mladí lidé opouští venkov. či dokonce opouští své země, neboť pro ně v těch zemích či ve velkých oblastech nejsou kvalifikovaná pracovní místa. V dnešní debatě se ukázalo, jak důležitá je specializace, jak důležitá je inteligentní specializace. A jaké nástroje potřebujeme pro podporu ekono- ekologických inovací. Proto vše potřebujeme nové materiály, jistě. Věci, které je, třeba, je možné snadněji opravovat a znovu používat. Rovněž se jasně ukázalo, že v oblasti zadávání veřejných zakázek je, či musí být zakotvena zásada oběhové ekonomiky tak, aby právě veřejný sektor na místní, od místní až po státní úroveň se stal motorem této změny. Ovšem i soukromý sektor může převzít iniciativu. Mezinárodní organizace pro normy přednedávnem představila model dobrých obchodních praktik, kde je možné, aby se sám subjekt zavázal do, k dodržování pravidel oběhové ekonomiky. Neexistují tedy pouze normy v běžných oblastech, ale již i pro tuto oblast. Tady by mohli jak veřejný, tak soukromý sektor i za pomoci EMASu převzít či již začít realizovat některé zásady oběhové ekonomiky. Děkuji všem za jejich příspěvky a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, počítáte s tím, že předložíte eh, návrh zprávy březnu, je to tak? V pořádku, ano takže pak eh, budeme moci hlasovat v květnu pravděpodobně. Přejeme hodně úspěchu eh, se, po práci se stěnovým zpravodají a teď přejdeme k dalšímu bodu eh, na našem programu a to je mm, stanovisko k udělení absolutoria za rok 2016. Souhrný rozpočet EU Evropská komise. Výbor rozpočtové kontroly teď připravuje svou zprávu k udělení absolutoria komisi za provedení rozpočtu na rok 2016. Regi vypracuje stanovisko, za které jsem zpravodajkou já. A dnes předložím návrh stanoviska, které se hlavně zaměřuje na snížení odhadované míry chybovosti v oblasti, kde jsme měli výdaje hlavně hlavní zdroje a hlavní chyby. Eh, také výzvy možná eh, pro implementaci rozpočtu v současném programovém období. Eh, abychom tedy musíme naše stanovisko ve výboru Regi končit na setkání v únoru, proto dnes toto prezentuji, návrh stanoviska. A očekáváme pozměňovací návrhy k tomuto návrhu stanoviska do eh, poledne úterý 30. ledna. To bude příští týden. A nyní dovolte, abych eh, se mm, přišla do bulharštiny. Vážení kolegové, mám to potěšení předložit vám návrh eh, stanoviska našeho eh, výboru eh, k udělení absolutoria Evropské komisi. Víme, že to je velice důležitá fáze při provádění politiky soudržnosti. Po analýze výroční zprávy ze strany účetního dvora a mm, Ehm, ehm, bych ráda eh, předložila eh, stanovisko v mé eh, funkci zpravodajky. Jsem potěšena, že mohu konstatovat, že jak bylo, jak je naznačeno, v vypočtené míře eh, chybovosti máme snížení 5,2 v roce 2015 na 4,8 v roce 2016. A to nám ukazuje eh, celkové eh, zlepšení v správnosti operací a také nápravných opatření v členských státech. Dále je to poprvé, Eh, za poslední léta, eh, kdy účetní dvůr eh, vydal výrok s výhradou mm, o správnosti operací mm, na nichž mm, se zakládá rozpočet za rok 2016. Ovšem zpráva účetního dvora ukazuje, že členské státy měly dostatek času a příležitostí opravit chyby předtím, než došlo k finančním eh, korekcím a proto eh, by ta míra chybovosti mohla být daleko nižší, než je eh, samotný reálný eh, práh. Proto je zapotřebí eh, v jednou další úsilí, abychom se vyhnuli vysoké míře chybovosti. Většina chyb eh, se vztahuje k státním podporám, proto vyzýváme komisi, aby podnikla preventivní opatření při uplatňování pravidel týkajících se státní podpory na poli politiky soudržnosti. Myslíme si, že jenom 70, 70, 77% programových eh, orgánů eh, eh, byly jmenovány členskými státy, takže vyzýváme členské státy a komisi, aby spolupracovali na dokončení tohoto procesu. Stanovisko vyjadřuje naše obavy, které se vztahují ke zdržení provádění programů v roce 2016 celková částka eh, rozpočtových závazků dosáhla téměř 238 eh, miliard eur právě kvůli tomuto, těmto prodlevám. A tyto slabé stránky musí být překonány, až bude naplánován další víceletý finanční rámec. Bereme eh, v potaz také strategickou zprávu k eh, provádění eh, Evropského strukturálního eh, fondu pro 2017. Zdroje z tohoto fondu jsou 278 miliard eur. To jsou investice z EFSI fondů. Jinými slovy, provádění programů dosáhlo plné rychlosti, což dokazuje přidanou hodnotu investic pro všechny oblasti v Evropě, pro všechny regiony evropské průměrná eh, míra eh, úhrad u finančních nástrojů činila pouze 75 do konce roku 2015, což eh, dokazuje, že potenciál těchto nástrojů není dosud plně využíván. Myslíme si, věříme, že mm, přeskum finančního nařízení velmi přispěje ke zjednodušení, zlepšení a optimalizaci jejich využívání během stávajícího programového období. A konečně Eh, vyzýváme komisi, aby eh, udělala přeskum účinnosti eh, používaných ukazatelů. A mm, také vyzýváme komisi, aby zlepšila celkový systém měření a výkonnostních ukazatelů do roku 2020. Děkuji vám. Ano, tak to byl text e, mé prezentace, ten text nebo návrh stanoviska máte. A nyní předávám slovo eh, stínovým zpravodajům eh, k tomuto stanovisku. Začínám panem Derry, který bude mluvit za pana Deutsche. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit maďarsky. Itt most elsősorban a, a néppárt árnyék előadójának Dajcs Tamás nevében szeretnék elmondani néhány... Děkuji mnohokrát. Jménem stínového zpravodaje Tamáše Dojče bych se s vámi rád podělil o několik myšlenek. Pan Doč bohužel se na dnešní schůzi nemohl dostavit. Je velmi potěšující, že míra chybovosti klesá každým rokem. Administrativní zátěž by měla být ještě nadále snížena, což by mohlo vést opět k tomu, že by se míra chyb ještě snížila. Dále je důležité připomenout, že pouze skutečnost, že něco není z pohledu s pravidly, neznamená podvod nějaká nesrovnalost či provádění, které není přesně v souvislosti s pravidly, neznamená nutně, že by se jednalo o podvod. Proto je důležité pozastavit platby pouze jako nebo že tato sankce má být použita pouze jaksi jako takové poslední řešení. Dále upozorňuji na skutečnost, že členské státy hrají velice důležitou roli při investicích a při budování kapacit pro investice a Měli bychom si navzájem vyzměňovat naše nejlepší zkušenosti a praxi. Co se týče optimalizace finančních nástrojů, zde se souhlasím s paní spravodajkou a také se domnívám, že finanční nástroje by mohly být velice užitečné. Ovšem v rámci regionálního rozvoje je, jsou, důležité, jsou nejdůležitější subvence, které se nemusí vracet pět zpět, ty jsou zásadní. Ne každá investice může přinášet výnosy. Ne vždy eh, takovýto výnos je vypočitatelný předem. A pan Tamáš Deutsch na základě těchto myšlenek předloží pozměňovací návrhy. Děkuji. Ano, děkuji. Další snělý zpravodaj je pan Ro. Nevidím ho, takže předávám slovo eh, paní Tomašič. Máte slovo. Děkuji. V podstatě již nemám co dodat. Tady je v pořádku téměř vše. Jsou zde jasně ukázány pozitivní dopady opatření, ale mohlo by to být ještě lepší. Děkuji. Ano, děkuji a teď budeme pokračovat eh, paní Michel. Mohu se k tomu připojit, paní ne, eh, zpravodajko, váš návrh zprávy skutečně obsahuje ty nejdůležitější body. Zároveň si ovšem myslím, že problém nedostatečného čerpání prostředků bychom měli poněkud silněji zdůraznit. V roce 2017 opětovně celé miliardy eur zůstaly nevyužity a vrátily se zpět do členských států. Již jsme to zde tematizovali. Doufám, že pomocí podměněného finančního nařízení se nám podaří nejenom nadále snižovat míru chybovosti, ale také zvýšit absorpční schopnost. Zároveň se ovšem myslím, že je špatné, abychom vyvodili z toho, že ty peníze nejsou čerpány, závěr, že nejsou potřeba. To není pravda. Existuje mnoho mezer ve sociálním a společenském vývoji, že si nemůžeme dovolit takto smýšlet. Zejména v některých méně rozvinutých zemích je potřeba stále velká a je to právě tam, kde podíl evropských prostředků na celkových veřejných investicích je velice vysoký. Tam jsou samozřejmě ty dopady velké, pokud naplánované projekty nejsou zrealizovány a investice nejsou učiněny. Děkuji mnohokrát, jsme na správné cestě a doufám, že dospějeme k dobrému konečnému znění tohoto textu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Škrlec. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Eh, budu velice stručný, návrh stanoviska je dost vyvážený, většina důležitých témat je zmíněna. Měli bychom být obezřetní eh, tím, že budeme bojovat proti podvodu a budeme ambiciozní v dalším snižování míry chybovotosti. A Vytváření kapacit by tedy mělo být něco, v čem budeme pokračovat i ve spolupráci eh, s ostatními a děkuji vám. Thank you very much, Ms. Děkuji, paní Demato. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Musím podotknout, že s mnoha body, které jsou v návrhu zprávy, naprosto souhlasím, paní předsedkyně. Míra chybovosti, tak jak ji udává účetní dvůr, rekordní výše pak to snižování i v roce 2016, nejdříve to bylo 5,2 v roce 2015 a nyní 4,8 v roce 2016. Ale stále ještě to nad eh, Prahem významnosti, nad dvěma procenty. To je třeba si rovněž uvědomit. Jsou to sice nízká procenta, ale jsou to obrovské částky, které se za nimi skrývají. Zejména v oblasti kohese máme vůbec nejvyšší míru chybovosti z celého rozpočtu. Takže tady musíme ještě na tom zapracovat a je to možné. A komise ví, že existují projekty s různými obcemi, že je možné dělat méně chyb při hrazení nákladů. Komise z tohoto důvodu aktivně se snaží podporovat právě politiku soudržnosti a rozvoj venkova. S tím souhlasíme. Nyní jsme dospěli do fáze, kdy máme zjednodušenou obci, tedy zjednodušenou možnost pro uživatele a pro správní orgány, tak to mohou snížit míru chybovosti a můžeme se více soustředit na výsledky samotné, zejména v případě, kdy jde o realizaci projektů a vykázání výsledků. Stále ještě panují velké obavy, e, co se týče implementace a absorpce. Dnes máme rok 2018 a pravidlo N plus 3 má za důsledek, že ty obrovské sumy mohou být stále ještě čerpány v členských státech. Pravděpodobně e, v programovém období po roce 2020 bude zaveneno opět e, zpětně pravidlo N plus 2, tedy již ne N plus 3 a regiony e, se tomu budou muset přizpůsobit a my již nyní víme, co to znamená. Mělo to velký, velmi negativní dopady již v programovém období 2007 až 2013. To pak mělo i zpětné působení. E, nařízení z roku 2013 bylo příliš pozdě akceptováno. I to zde sehrálo jistou negativní roli. Chyby Dělat chyby to je lidské a neměli bychom se snažit nařízení opět nějak oddalovat či prodlužovat. 75% peněz z finančních nástrojů bylo jak si využilo ke konci roku 2015. Co to ukazuje? Že mnoho členských zemí prodloužili své kritéria pro dotaci, ale zároveň nebyli schopni plně vyčerpat svou vlastní finanční obálku. Míra absorpce pod 100% ukazuje, že finanční instrumenty nejsou využívány v plné míře, což je škoda, nemoť by mohly přinášet skutečný prospěch, výhodu. Komise řekla, že v příštím programovací období se situace zlepší tím, že správní orgány budou mít více zkušeností. Je třeba ale postupovat opatrně a ne přistupovat k této věci příliš mírně neboť potřebujeme zajistit využívání těchto nástrojů i po období, období po roku 2020. Děkuji. Ano, děkuji. Trošku jsem se opozdil, omlouvám se. Nejprve bych rád Eh, přivítal eh, zprávu. Kolegové, vidí z této zprávy, že celková míra chybovosti eh, v rozpočtu EU se snížila a čísla politiku soudržnosti jsou tak, dole, takže tato tendence se poklesává. Možná tady Ehm, Budmíře chybovosti jsem něco chtěl říct. Ehm, toto je eh, práce rozpočtového výboru a ehm, někdy se příliš soustředujeme eh, na otázky související se dodržování pravidel eh, na nápravná opatření, ale chtěl bych říct, že bychom se měli pokusit se od toho trošku oprostit a měli bychom se podívat na poměřování výkonnosti do budoucna, tak abychom se postarali o to, že budeme poměřovat mm, výkonnost a e, e, že budeme pak e, dodávat výsledky. A přicházím k dalšímu bodu do budoucna eh, budeme eh, sledovat pravidla dalšího víceletého finančního rámce a eh, pravidla politiky soudržnosti. To by měla být pro nás příležitost snížit míru chybovosti, ale také bychom se více měli koncentrovat na výkonnost a zajistit, aby rozpočet EU opravdu přinášel výsledky. A kromě toho jsou tu ještě věci, o které jsme mluvili na tomto, mluvíme celou dobu. To je zjednodušení pravidel, například, abychom abychom měli jednoduchou sadu pravidel eh, pro eh, všechny kategorie, abychom hledali nějaké eh, nové alternativy zjednodušené. To jsou všechno věci, které můžeme dělat do budoucna, které zjednoduší věci, které budou příznivé pro regiony, úřady a příjemce, ale také to bude příznivé pro rozpočet EU, mm, takže budeme moci snížit míru chybovacosti. Takže tyto věci jsou věci, na které se musíme v této zprávě soustředit a mm, jsem potěšen, že mohu říci, že tato zpráva se eh, ta, eh, soustředuje na míru chybovosti, ale také se zaměřuje do eh, budoucna a snaží se věci vylepšit. Thank you, thank you very much. Any other? Děkuji, děkuji mnohokrát. Další komentáře nejsou. Děkuji, dám slovo zástupci Evropské komise. Paní Claudine Gary, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé eh, chci vám poděkovat za velmi vyvážený návrh stanoviska pro politiku soudržnost. Vidíme zde zlepšení chybovosti za poslední tři roky a nyní je pod eh, pěti procenty poprvé v tom období 2007-2013 a také vidíme Pozitivní dopad opravných kroků jak komise, tak členských států. A doplním, že e, nový požadavek v období 2014-2020 by měl vyvolat další snížení chybovosti z důvodu e, přijetí certifikovaných e, výročních účtů a povinnosti řešit reziduální chybovost pod úrovni 2% v oblasti materiality, tedy je to eh, zlepšení oproti víceletému období u předcházejících programů. A viděli jsme už dopad ten, těchto nových opatření v prvním eh, účetním výkazu, který komise dostala minulého února, kde chybovost byla pod dvěma procenty a poměrně hluboko pod dvěma procenty. Dovolte mi nyní zdůraznit některé věci, které jste, byste měli vzít v úvahu. A tady v první řadě je tu požadavek na změnu. Vzhledem k tomu, že v bodu 3 je poznamenáno, že chyby ve státní podpoře byly významným faktorem, které přispěly k vysoké míře chybovosti v politice soudržnosti. To fakticky není správné, protože poprvé letos soud, tedy účetní dvůr skutečně zaznamenal některé chyby, které souvisejí s pravidly pro státní podporu, ale tyto, tato chybovost nebyla kvantifikována, takže to nemá dopad na státní podporu, to nemá vliv na chybovost v letošním roce. A první jsou to veřejné zakázky a způsobilé projekty, které jsou příjemci. To jsou zdroje té chybovosti a to je významná změna oproti dřívějším letům, kdy skutečně státní podpora a zejména veřejné zakázky v roce 2014 byly hlavním zdrojem chybovosti. Vy jste vyzvali komisi, aby podnikla preventivní kroky a tady bych odkázala na akční plán komise o pravidlech pro státní podporu, které, který byl aktualizován a prezentace proběhla v loňském roce ve výboru KONT. Co se týče prodlení u implementace současných programů a jejich eh, určení. Tady bych řekla, že máme eh, procento určení programu 87 což pokrývá 98 alokovaných programů. Takže už to není problém. Máme výběrovost v terénu, která je 44 to znamená, že by se to mělo brzy promítnout do žádostí o platby. Pokud jde o finanční nástroje, tady bych doplnila, že 75% účetního dvora v době zprávy se nyní posunulo eh, k 93%, tak jak informovala komise 1. října při uzavření. A to je závěrečné číslo. Takže došlo k velkému pokroku v posledním roce. A také bych doplnila, že platby v trančích u finančních nástrojů v současném programovacím období by měly přispět ke zamezení riziku nedostatečného čerpání těchto fondů. Došlo také ke zlepšení v současném programovacím období protože existuje, máme systém povinných indikátorů výkonu a pokusíme se výkonnost ještě posílit, tedy indikátory výkonnosti do budoucnosti. Děkujeme za zohlednění těchto informací, pokud to bude možné ve vašem návrhu stanoviska. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny komentáře, děkuji také za odůvodnění od Evropské komise. Budu očekávat veškeré pozměňovací návrhy a pokusím se text ještě vylepšit, i když nesouhlasím s vámi úplně, protože otázka určení byla v roce 2016 problémem a my jsme hovořili o absolutoriu za 2016. Pokud to už není problém, tak je to skvělé. A vypadá to, že jsme úspěšní. My i komise, protože my stále tlačíme tímto směrem, ale v roce 2016 to byl ještě problém. Takže děkuji vám, děkuji vám za tyto náměty, za komentáře a očekávám pozměňovací návrhy 30. ledna v úterý v pravé poledne a budeme mít možnost tedy hlasovat během našeho dalšího jednání. Je to tak. Děkuji vám mnohokrát. Takže tímto jsme vyčerpali pořad jednání pro dnešek a chci vám připomenout, že od 6 hodin zde máme recepci, na kterou jste vítáni. Děkuji. Allow me to thank to the interpret... A no, paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům za dnešní dlouhý den. I my děkujeme.